Musíme říci, ně, eh, německý tým nebyl dostatečně dobrý, eh, ale za pár let budeme mít zase novou šanci. Ale tímto zahájíme dnešní práci. Chtěl bych eh, velmi srdečně přivítat našeho hosta, který přišel mezi nás. Je to ministr pro rozvoj Maďarska, je to Tomáš Kalegy, je mezi námi. Srdečně vás vítám. Eh, chce se podívat na naši práci. A to proto, že Maďarsko je příští eh, předsedající zemí v radě. A tak se dostávám k následujícímu bodu. Chtěl bych eh, přivítat ministry, kteří nás navštívili dnes. Jsou to ministři belgičtí Jean-Claude Marcour a pan Benoit Xerex. Srdečně vás vítám, pánové. Chtěl bych však nejdříve se zeptat, zda máte nějaká přání změn k pořadu jednání. Nikoliv, není tomu tak, takže můžeme přejít k prvnímu bodu, který máme na pořadu jednání. Jde totiž o to, abychom vedli diskuzi s eh, ministry a přeji jim také eh, hodně úspěchů eh, v době jejich eh, předsednictví. Je to velmi obtížné vést předsednictví v době prázdnin. Jsem si jist, že budeme dobře spolupracovat. V září a v říjnu budeme mít před sebou také celou řadu velmi obtížných otázek. Takže ještě jednou srdečně vás vítám a předávám vám slovo. V jakém pořadí budete hovořit? Eh, ji začnete vy nebo pan Cerex, takže nejdříve pan Markur, prosím. Děkuji, pane předsedo je pro mě velikým potěšením a také pro kolegu Serexe, Píte mezi vámi. Je to potěšení velmi zvláštní také pro mě, protože asi eh, před rokem eh, jsem zde byl eh, jako evropský poslanec. Byl jsem také v Strasburku na zasedání, plenárním zasedání EP. Musel jsem se vzdát této funkce evropského poslance a to proto, že jsem se stal místo předsedou valonské vlády ale i nadále mám veliký zájem eh, o evropské otázky. Eh, já jsem také vedl evropskou kampaň eh, a proto ještě jedno opakuji, že je mi velkým potěšením být mezi vámi. Díky Lisabonské smlouvě Evropský parlament eh, sílil svou eh, roli a bude i nadále plnit své úkoly, eh, které jsou velmi významné právě na základě této Lisabonské smlouvy. Jako eh, ministr určité eh, jednotky eh, v určitého regionu ve federálním státu bych chtěl říci, že já i kolega Selex jsme velmi potěšeni, že můžeme být zde ve vašem výboru. Jsme sice regionálními ministry, ale představujeme také celý federální stát a právě jsme sem přišli jako ministři celé Belgie a nikoliv jako ministři určité části Belgie. Eh, takový malý stát eh, Belgii, jako je Belgie, nemůže tak eh, navýšit počet svých kontaktů. Belgie nemá federální vládu, která je oficiálně ve funkci, ale jednotlivé regiony pracují a my jsme si jisti, že belgické předsednictví bude kompletně realizováno v tomto druhém eh, pololetí roku 2010 eh, ve vysoké kvalitě. Jsme kdykoliv k dispozici Evropskému parlamentu, eh, pokud byste si přáli se mnou hovořit a jistě také mohou hovořit ostatními jménem ostatních kolegů, že budou ochotni přijít eh, a odpovědět na vaše otázky. Jen stručně, protože se domnívám, že všichni jste se již seznámili s prioritami belgického eh, předsednictví, eh, takže jenom během několika minut bych je chtěl přímo přejít k tomu, co je podstatné. Eh, belgické předsednictví Evropské unie bude samozřejmě charakterizováno také realizací strategie EU 2020. 2020. A co se nás týče, také iniciativa FARE bude eh, tedy zaměřena na průmysl, na modernizaci průmyslové oblasti. A dovolte, pane předsedo, eh, abych vám předal eh, tento dokument, což je studie, kterou jsme provedli, studie trv udržitelného průmyslového rozvoje a vám to předávám jako prvnímu. Je to dokument ve třech jazycích, je v Němčině, Nězemštině a francouzštině. Je tam také překlad do angličtiny, tak aby každý porozuměl výsledkům této studie. Samozřejmě, že jsme k dispozici všem členům tohoto výboru, tak abychom prohloubili tyto úvohy úlohy eh, o rozvoji průmyslu eh, v této době globalizace. Toto je právě reference pro naši činnost. Jsme přesvědčeni o tom, že evropské hospodářství je a musí zůstat eh, průmyslové. Průmyslový základ musí mít však také lidský rozměr a musí být udržitelný. Eh, nesmí to být eh, určité omezení, určitá podmínka, což se velmi často stává. Já se domnívám, že určité podmínky s tím nejsou eh, spojeny. Velmi široké pojetí průmyslu znamená, že zahrnuje také sociální a ekologické eh, aspekty. Eh, tak se mnoha omezení mohou stát eh, novou příležitostí, takže sociální rozměr je nezbytný transformace průmyslu a hospodářství v rámci globalizace eh, musí být realizováno včetně tohoto eh, prvku. Také inovice, inovace eh, je určitým příspěvkem v konkurenci. Situace Belgie je taková, že posiluje také vnější aspekty průmyslového sektoru. Eh, udržitelný průmyslový rozvoj eh, musí zohlednit také rozvoj malých a středních podniků, musí vycházet eh, z inovací a z jednotlivých podniků, které jsou inovující. Právě v této souvislosti jsme v následujících dnech, tedy 14. a 15. července, zvolili také neformální setkání Rady pro průmysl. Tato rada se eh, uskuteční ve dvou částech. Eh, bude se jednat o inovaci a eh, také konkurenceschopnost, také inovace bude projednávána společně s ministry pro průmysl a pak budeme také průřizový rozměr posilovat. Eh, belgické předsednictví jsme také zahájili velmi důležitým eh, aktem a sice konferencí o eh, sociálních inovace. Setkali se zde mnozí sociální partneři, jako je Ústřední rada pro průmysl, rada tripartity, jak Valonska, tak Bruselu a také Vlámska my budeme dbát eh, také na to, aby očekávání, eh, která jsme eh, vycítili, mohla být realizována. Tak se chceme soustředit na otázku financování, na otázku realizace evropských klastrů, na přístup netechnologických oblastí, ale také na další ukazatele, jak kvantitativní, tak kvalitativní. Eh, víme, jak důležité je propojit horizontální postup a přístup a sektorový přístup. Sektory jsou eh, specifické. Některé sektory mohou eh, se rozvíjet na národní úrovni, ale já se domnívám, že mezinárodní činnost velkých podniků vyžaduje také evropský přístup k nejrůznějším specifikům pan Žurken ze Solve a také odpovědné osoby z eh, Italu se také budou vyjadřovat na dalších setkáních. Eh, další témata budou rovněž projednávána v rámci eh, Rady pro konkurenceschopnost. Krize zcela jasně ukázala, že toto je oblast eh, klíčová. Eh, můžeme očekávat eh, další sdělení, která přímo se dotknou také veřejných institucí a také pozice Evropské unie v eh, oblasti eh, průmyslové politiky. Eh, já bych chtěl zdůraznit především sdělení ohledně oblasti obchodu. Zde musí dojít také k transformaci, eh, dále koordinace na nejrůznějších úrovních, eh, například při výměně nejlepších eh, praxí, je podstatná tak, abychom dosáhli dobré průmyslové politiky a dobré politiky inovace. Také zelený průmysl a zlepšení mm, tohoto aspektu eh, jsou důležité. Konference na toto téma bude organizována v polovině září ve SPA. Eh, především podpora zeleného průmyslu eh, znamená, že i toto je, nám leží na srdci. Transformace hospodářství je jádrem našich úkolů. Spolupracovali jsme za mnoha vědci, Eh, a výzkumníky. Výsledky vám budou k dispozici na webové stránce předsednictví. Eh, tito věci pracovali eh, na identifikaci výzev, které jsou před námi. Naše podniky také vyjádřili klíčové úkoly, které existují v oblasti přístupu, v oblasti zprávy a politiky. Eh, jedna věc je však pro nás podstatná, to je spojení se sociálními partnery a všemi eh, stranami, které jsou dotčeny změnou v rozvoji průmyslu. Eh, také polovině listopadu se o tom budeme bavit na konferenci eh, v Liéže. Chtěl bych je však závěrem se zmínit o dalším tématu a to je rozvoj malých a středních podniků. Tyto podniky byly silně eh, zatíženy eh, krizí. Mnohé podniky musely začátkem roku zavřít své výroby a také restrukturalizace se dotkla eh, zaměstnanců ale i subdodavatelů. Malé a střední podniky představují dnes 75 zaměstnanosti a hrubého eh, domácího produktu. V rámci eh, revize SMA eh, si klademe takové otázky, eh, jako je přístup k financování a nebo zlepšení schopnosti účastnit se mezinárodní činnosti těchto malých a středních podniků. Také účast na klastrech je důležitá, jelikož se eh, to týká všech eh, malých a středních podniků. Eh, také klastry je nutné zohledit. Evropský parlament a poslance je nutné se propojit do těchto iniciativ. Děkuji vám za pozornost. Děkuji srdečně, pane ministře, a teď bych se obrátil hned na dalšího řečníka, kterému předám slovo a potom budou mít kolegové možnost um, učinit poznámky nebo klást dotazy, protože dnes se musíme pokusit um, co nejvíce využít našeho času. Prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, stejně jako kolega pan Markur, bych vám rád poděkoval za to, že jste nás pozvali na tuto schýzi a že tady se mohu vyjádřit o hlavních prioritách belgického, programu belgického předsednictví v oblasti výzkumu, alespoň do té míry, jak se mne to týká. Pokud Evropa chce překonat trvalým způsobem krizi a zachovat se svůj sociální model, musí zvolit nový typ růstu, který bude poháněný znalostmi a inovací a stále méně využíváním omezených přírodních strojů belgickém předsednictví bude právě touto cestou a bude podporovat propojení e, výzkumu, inovací a vysokého školství, tak abychom dále rozvíjeli potenciál evropského výzkumu a lépe jeho výsledky uváděli do praxe, ať už jde o hospodářské dopady či dopady v oblasti zaměstnanosti. E, chceme postupovat e, s určitou skromností, ale také s pragmatismem. Ovšem cíle vědomě, ambiciozně přejeme si Evropu výzkumu, která bude odvážnější, více integrovaná a především více komunitární. A za tímto účelem je třeba využít nové možnosti, které skýtá Lisabonská smlouva a podpořit prohlubování konvergence a společné akce vnitrostátních politik a regionálních politik v oblasti výzkumu a toho, co se děje na evropské úrovni. Je tedy třeba aplikovat Lisabonskou smlouvu, to znamená také eh, zohlednit zvýšené pravomoci Evropského parlamentu a to ve vzájemné úctě eh, při zachování transparentnosti a tím konec konců navážeme na snahy předchozího předsednictví. Která jsou ta velká témata, kterými se budeme zabývat za našeho předsednictví. Nejprve je to strategie Evropa 2020. V průběhu nadcházejících šesti měsíců vlastně už nebudeme mít eh, legislativní akty v oblasti výzkumu, kromě případně některých mezinárodních dohod. Za španělského předsednictví eh, témata jako bonus a GMES byla dokončena, respektive tato témata dokončila svoji legislativní cestu. Nicméně belgické předsednictví přece jenom bude řešit některá zásadní témata, z nichž prvním bude nová strategie EU 2020 a rozhodnutí Evropské rady z prosince 2010 zaměřit se na výzkum, vývoj a inovace. Toto je podle nás vynikající příležitost, protože je-li nevyhnutné, aby Evropská rada přijímala veškerá potřebná rozhodnutí eh, v oblasti hospodářské zprávy a rozpočtové konsolidace, je zároveň klíčové, aby Evropská rada stanovila priority a aby zůstal k dispozici určitý manévrovací prostor v oblastech, které představují eh, perspektivu růstu a zaměstnanosti ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. A to je právě případ investic do výzkumu, vývoje a inovací. S tím, že inovace myslíme v širším slova smyslu, včetně tedy inovací společenských a ekologických. A proto chceme vyslat silný signál, pokud je o výzkum a inovace, silný signál vůči Evropské radě. Mimo jiné bychom si přáli, aby tento signál eh, združoval v sobě oblast výzkumu a průmyslu. A proto neformální rada pro konkurenceschopnost, která proběhne tento týden, eh, bude řešit nejenom problematiku průmyslu a, a dále problematiku výzkumu, ale také eh, společnou průmyslově výzkumnou problematiku, tak aby mohly vzniknout té společné postoje v oblasti inovací. V této souvislosti navzdory tomu, že diskuse Evropské rady byla přesunuta z října na prosinec, je důležité, aby komise v září 2010, tak jak oznámila, iniciovala nebo vystoupila s plánem pro výzkum a inovace. To nám umožní první výměnu názorů během zasedání Rady pro konkurenceschopnost 12. října a potom také promítnout to do závěru Rady pro konkurenceschopnost 26. listopadu s tím, že tyto e, závěry potom budou předány Evropské radě. Aniž bych předjímal diskuse, které musí teprve proběhnout, e, přál bych si, aby to naše sdělení vůči Evropské radě obsahovalo dvě úrovně. Na jedné straně politické sdělení, které by bylo možné schrnout cirka do tří bodů. Jednak stvrdit význam, a to především v období krize, význam toho, abychom je nadále finančně podporovali politiku výzkumu a inovací. Jde o ta známa 3 která je stále třeba zachovat, protože mají katalyzační účinek a potom v období 2006 až 2008, tedy v tom posledním období, za které máme statistiky, shledáváme, že 18 členských států ze 27 eh, zvýšilo intenzitu svého výzkumu a vývoje. Ovšem ta 3% je třeba naplňovat přístupem více kvalitativním. To znamená zaměřit se na konkrétní výsledky a nastavit také komplementární doplňkové indikátory. Dále za druhé je třeba Eh, lépe eh, nadefinovat výzkum a jeho hospodářské dopady a společenské dopady v rámci integrovaného přístupu k inovacím a do třetice potom posílit konvergenci politiky výzkumu a inovací v jednotlivých členských státech Unie. To je jedna věc. Dále bychom velice stáli o první dohodu mezi ministry o velice konkrétních návrzích, eh, které budou obsaženy v tom plánu a které bychom si přáli prioritně realizovat. Druhým velkým tématem našeho předsednictví pak bude Evropský prostor pro výzkum. Tady belgické předsednictví vystoupí s více iniciativami, konkrétně proběhne konference o mobilitě výzkumníků, badatelů, dále konference o společném programování, mimochodem z iniciativy Valonského regionu, dále konference, tady do iniciativu předsednictví, konference věnovaná úloze um, univerzit a výzkumných center v Evropském prostoru pro výzkum. Všichni víte, co je cílem společného programování. Jde o to zabránit, pokusit se zabránit překrývání činnosti v členských státech v oblasti výzkumu a vývoje, protože musíme v Evropě společně čelit zásadním výzvám a v této oblasti vzhledem k tomu, že teprve eh, začíná práce na prvních čtyřech tématech, belgické předsednictví se zaměří spíše na rámcové podmínky společného programování. V nadcházejících šesti měsících by také komise měla eh, představit eh, středně dobou nebo prozatímní vyhodnocení sedmého rámcového programu a strategické fórum pro vědeckou spolupráci eh, by rovněž a technickou spolupráci mezinárodní by mělo rovněž eh, představit svoji zprávu eh, v nadcházejících 6 měsících. Potom podle dosaženého pokroku v daném období by toto všechno se mohlo objevit v závěrech nebo ve zprávě dosaženém pokroku ohledně evropského prostoru výzkumu Eh, což budu prezentovat na radě 26. listopadu. Rovněž 26. listopadu bychom mohli přistoupit eh, k, spuštění pilotní iniciativy ve spolupráci s Indií, která se týká eh, oblasti vody, s tím, že jde o lepší koordinaci nástrojů a zdrojů a expertízy v členských státech Evropské unii v oblasti spolupráce s Indií. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, váš parlament zcela správně vyjádřil určité znepokojení, pokud je o oblast racionalizace, zjednodušování, protože někteří výzkumníci dnes tráví více jak 50 svého času vyplňováním formulářů eh, nebo sestavováním zpráv. Pro regiony je otázka racionalizace rovněž nutná, nevyhnutelná, protože regiony často jsou na té úrovni, kde mají blíže k subjektům, provozovatelům, operátorům, ať již do výzkumná centra, vysoké školy či malé a střední podniky. Je třeba, aby tyto programy byly dostupné. Přitom víme, že účast průmyslového světa, průmyslové sféry klesá, a to zejména mezi malými a středně velkými podniky a ta, tento jev, tento trend bohužel zasahuje rovněž vysoké školy. Racionalizace dále je nutná proto, abychom zlepšovali synergie dosahované mezi projekty, které jsou financovány v oblasti eh, výzkumu ehm, z strukturálních fondů. Tady se skutečně těším na spolupráci s Evropským parlamentem v této oblasti, stejně jako v dalších oblastech. A to je také důvod, proč samozřejmě předsedu vašeho výboru pozveme na naši neformální schůzku ministru, kde racionalizace bude právě jedním z těch dvou hlavních témat na pořadu dne. V květnu po sdělení komise rada schválila první soubor závěrů, které skýtají um, obecné Mm, pokyny, pokud je o racionalizaci při provádění rámcových programů. Komise do, poté doplnila své sdělení o konkrétní návrhy e, v oblasti tříleté revize finančního nařízení a také o návrh, který se týká e, takzvané přijatelné chybovosti. Belgické předsednictví si přeje posunout co možná nejdále opatření v oblasti racionalizace Skutečně je třeba vložit důvěru v naše výzkumníky a je třeba hledat vyváženost rovnováhu mezi touto důvěrou a kontrolou nad nakládáním, vynakládáním veřejných prostředků. Jedna z možných cest spočívá v tom, že bychom se přidrželi aktuálního postupu, kde se, kde se vychází z nákladů a mohli bychom všem přejít z tohoto postupu na postup orientovaný spíše na výsledky. Ovšem je třeba vědět, že to v, je třeba si uvědomit, že v oblasti výzkumu a stránka výsledků vždy částečně se stává z určitého rizika a také z určité nejistoty. Mezi další témata, pane předsedo, která eh, bude řešit belgické předsednictví, eh, tak například v listopadu budeme mít radu pro eh, kosmos. Belgické předsednictví chce věnovat zvláštní pozornost rozvíjení evropské politiky pro kosmos, vesmírnému výzkumu, bezpečnosti v souvislosti s vesmírem, dále regionální dimenze, dále trvalý udržitelný rozvoj, to bude přitomno horizontálně u všech oblastí, protože to bude součástí strategie 2020 eh, a také plánu pro výzkum a inovaci a Eh, bude to také součástí priorit pro společné programování. Ovšem, samozřejmě trvalý rozvoj bude horizontální záležitostí pouze eh, pokud eh, jej promítneme například do plánu SET, tedy strategického plánu pro zlepšování spolupráce mezi EU a členskými státy v oblasti energetických technologií, tak abychom urychlili výzkum v oblasti technologií s nízkými emisemi uhlíku, to bude součástí summit, Evropského summitu energetických technologiích. Dále proběhne konference o námořním eh, výzkumu a biorozmanitosti, což vše proběhne tedy za belgického předsednictví. Je pravda, že někdy se stigmatizují slabiny, které v Evropě přetrvávají v oblasti výzkumu. Tyto slabiny jsou dobře známé. Je to roztříštěnost, roztříštěnost a zbytečná konkurence, konkurování si jednotlivých zemí, nedostatek kvalifikovaných výzkumníků, nedostatek rizikového kapitálu, eh, mezery v oblasti patentů. Tomu všemu je třeba se věnovat, je třeba to řešit a belgické předsednictví se pokusí v nadcházejících šesti měsících přispět k hledání řešení. Nicméně se domníváme, že Ehm, Evropané by se měli být také věce vědomi a více hrdí na eh, své úspěchy, protože máme eh, vynikající program spolupráce. Jsme nejvíce otevření ve světě spolupráci s eh, jinými partnery. Jsme také nejnáročnější ve světě, pokud je o životní prostředí a klima. Jsme zdaleka nejdůležitějším dárcem prostředků na rozvojovou pomoc a je třeba dá rozvíjet naše kapacity spolupráce v oblasti vysokých škol a výzkumu. Jsme také prostorem, který nejvíce investuje do jazykové a kulturní rozmanitosti, eh, stejně tak jako do zhodnocování našeho dědictví. Takže možná eh, více důvěry ve všechny tyto síly a zdroje a přetroše vůle překonávat své nedostatky. Eh, Evropa jistě rozvené obrovskou kulturu inovací, změny. A já si myslím, že krizi je třeba překonávat iniciativami, iniciativami zhora a proto je třeba všem eh, přesvědčit nejenom ty, kdo činí politická rozhodují, rozhodnutí, ale také širokou veřejnost a především mladé. A v této věci jsem se jist, že eh, společně se nám to podaří. Děkuji za pozornost. Děkuji vám srdečně, pane ministře. A Děkuji vám oběma pochopitelně. 12 eh, řečníků se přihlásilo o slovo mezi tím, takže eh, pokud chtějí všichni dostat příležitost mluvit, tak máte minutu. Prosím vás všechny, abyste se omezili na minutu. Pojďme si, budeme se dívat na hodiny a já budu pak opravdu nepříjemný, protože jinak nic nezvládneme. Máme ještě dnes více hostů, jinak se nám to nepodaří zvládnout a ostatní se musí dostat také ke slovu. Paní van Brent. A ta bude, bude dobrým příkladem. Děkuji. Pane předsedo, ano, opravdu se pokusím dodržet minutu, minuta ale velmi krátký čas. Nejprve bych chtěla poděkovat oba ministrům za přítomnost a také děkuji belgickému předsednictví rady. Mám velkou, velkou eh, radost, že před sebou vidím regionální ministry a chtěla bych je podpořit. Chtěla bych v tomto krátkém čase eh, něco zmínit a sice průmyslovou politiku. Eh, Pan ministr Makurt o tom podrobně hovořil, ale také pan eh, premiér o tom mluvil při svém projevu ve Štrasburku minulý týden a je to něco, co zvláště zdůraznil. Myslím si, že je to vynikající a taky, si, taky nevěřím ve společnost bez eh, eh, silného průmyslového zakotvení. Myslím si, že vám poskytneme hodně podpory, ale otázka je, jaký typ průmyslové podpory a o tom se musí pořádně diskutovat. A k tomu dvě otázky, nebo vlastně jednu. A e, sice, když se podíváme na celou tu ekologickou e, složku, myslím si, že, je to, e, že to může jít ruku v ruce s dobrou průmyslovou politikou a také politikou klimatu. Silná klimatická politika, to je nejlepší hybná síla k tomu, abychom měli i jasné průmyslové prvky v tomto začleněny. Jak tedy vidíte tuto věc? Jak to vidíte v tomto krátkém období vašeho předsednictví? Jak to chcete realizovat? Děkuji. Další. Děkuji, pane předsedo, vážení krajané. Eh, já jsem měl eh, možnost eh, s panem Markurem hovořit před 24 hodinami. Souhlasím s vámi, že potřebujeme průmyslovou politiku a že Evropa nemá budoucnost bez solidní průmyslové základny. Vy jste hovořil o cen, o konkurenceschopnosti, ale konkurenceschopnost nemůže být být vedena na úrovni nákladů, nýbrž na základě hodnot, které vytváříme. Je to otázka energetické účinnosti a také tedy hospodářství, které využívá zdroje, ale vědomě. Já bych měl dvě otázky. Za prvé, existují dnes podniky, které neustále naříkají, že omezení emisí je velmi špatné pro konkurenceschopnost. Zároveň však existují také velké evropské podniky eh, jako Siemens nebo Etap, eh, které říkají, že je nutné mít velmi přísné, náročné eh, zákony a předpisy. Co tomu říkáte? A ještě poslední otázka. Když takové podniky jako ArcelorMittal uvedou své zisky pouze do rezerv a nevyužívají je pro inovaci. Co tomu říkáte, prosím, paní Gutierrez Gutines? Paní Gutierrez, jste na řadě, máte minutu. Děkuji. Něco mi leží na srdci, tíží mě to a já se pokusím to vyjádřit v jedné minutě na jedné straně máme realitu, ale na druhé straně tady máme sedmý program výzkumný. A e, vidíme, že právě velké podniky e, tady dostanou peníze. Když máme rozpočet 3,3 miliard, e, tak to budou právě velké podniky, které toto dostanou. A já si myslím, že poslanci by měli vědět, kdo skutečně co dostane. A když eh, na dozorčí radě se usneslo přesně opak toho, co navrhla komise, to znamená projekty, často překračují částku 5 milionů a malé podniky eh, tady vůbec nemohou držet krok. Jestliže eh, komise tyto veliké projekty se do nich pustí a je bude pak pak se budeme svědky toho, že malé podniky z toho nebudou nic mít. A ještě jsem k tomu chtěla něco dodat. V případě sedmého rámcového programu generální ředitelé nejrůznějších generálních ředitelství také toho e, se účastní a jsou do toho také e, vyvázané univerzity. Mohl byste něco říct o tomto? Pan Žado, děkuji. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan Markura, pan Serek se hovořili o transparentnosti, eh, hovořili se také o Evropském parlamentu a eh, já bych je chtěla pohovořit o tématu ITER, což vás jistě nepotěší. Vy jste dnes ve vedení Evropy a víte, že Rada v Grishiv dnes přijme evropské stanovisko ohledně financování ITER. Na poslední radě nedošlo ke schodě a já bych měl dvě řešení. Jak chcete se vyjádřit na radě ITER koncem července, tak abyste řekli, že evropské státy neposkytnou žádné peníze, přestože tento vynikající projekt, který očekávají eh, občané, eh, jej považují za podstatné téma a eh, má objem 4-5 miliard jaký objem úvěru můžete eh, nabídnout. Jak však toto můžete také ospravedlnit eh, vůči Evropskému parlamentu a vůči evropským obyvatelům, že se tedy eh, všechny možné rozpočtové prostředky redukují, jenom ne v rámci tohoto projektu. Kolega Weber? páni ministři, já jsem eh, byl dotčen vašimi Eh, příspěvky, především tím, co jste říkali o průmyslu. Eh, průmysl na našem eh, světadíle však je neustále redukován. Ty, ta řešení jsou známá krátkodobě i dlouhodobě. Máme strategii 2020. Třetě době však vidíme, že ten, ta ztráta průmyslu je velmi rychlá. Co chcete tedy udělat při potírání dumpingu, eh, k jehož obětí je Evropská unie. Znáte jistě tyto problémy. A to je téma, eh, které se týká také ekologických aspektů. Vy jste hovořil o tom, že ty ekologické, eh, ekologická omezení musí být využita jako šance. Je-li kankunské jednání neúspěšné, co eh, můžete udělat nadále. Já se domnívám, že eh, jednostranně je nutné aplikovat nezbytná opatření, ale pokud nás ostatní státy eh, nebudou následovat, tedy USA nebo Čína, pak jistě bychom měli také právo vyžadovat určitý poplatek, abychom zlepšili konkurenceschopnost. Jak můžete tedy reagovat na tento typ dumpingu? Děkuji. Kolega Lange. Děkuji, pane předsedající, eh, vážení páni ministři. Myslím si, že je skvělé, že průmyslová politika a inovační politika jsou v popředí zájmu eh, vašeho předsednictví rady. Dvě otázky k tomu. Průmyslová politika má nejrůznější hráče, Evropská unie, nejrůznější členské státy. Jak eh, to chcete udělat, abychom společně rozpracovali eh, průmyslovou politiku? Eh, chcete například článku 173, chcete ho aktivovat tak, abychom opravdu měli sladěnou průmyslovou politiku v rámci Evropské unie? A nebo jak jinak chcete členské státy dostat na společnou linii? Druhá otázka a to k výzkumné politice. Myslím si, že je vynikající, eh, že eh, se orientujeme na hranici 3% a eh, že silněji různé inovační řetězce chceme také uzavírat, ale jak to jde dohromady s tím, že Rada teď v nascházejícím rozpočtu výdaje do výzkumu a inovací chce zkrátit. Pan kolega Kančen. Vážený, eh, vážený pane ministře, pane ministři, to je jistě velice těžké o tomto diskutovat, když eh, po jedné minutě musíme skončit. Ale jenom jedna prostá otázka. Jak to vypadá s průmyslovou politikou a růstem? Dnes jde dnes to jde, ale v podstatě nám jde o e, nezaměstnanost, tady z toho vzniká sociální konflikt přeci. A e, v této krátké době kolegové, kteří hovořili přede mnou, to chtěli naznačit, ale mm, eh, já mm, nevím, o jaké konkrétní iniciativy se tady jedná. Ehm, třeba jiná rozpočtová politika nebo eh, lepší způsob fungování malých a středních podniků. Já tady pomýšlím na takovou dlouhodobější politiku. Strategie je hezká věc, ale ehm, může dojít i k takovému kroku zpátky. Abych poprosil, aby se okamžitě něco začalo dělat. Paní Kavaljo? Thank you, President, ministers. Děkuji, pane předsedo, vášení pánové ministři. Jakožto zpravodajka pro racionalizaci eh, bych ráda přivítala to, že belgické předsednictví tomuto tématu přikládá prioritu. Otázka racionalizace bude projednána ve středu na konferenci pořádanou belgickým předsednictvím, kam jsem byla také pozvána, abych eh, představila hlavní myšlenky své zprávy. Já s vámi plně souhlasím, pane ministře, pokud o znepokojení Eh, ohledně potřeby kodifikovat eh, výsled, kodifikovat eh, přístup založený na výsledcích, tak jak jej navrhuje komise. Já očekávám další kodifikační návrh od komise v této věci. Racionalizace je potřebná ve všech oblastech, ale především pokud chceme rozvíjet otevřený a efektivní evropský prostor pro výzkum, tak racionalizace zde má obzvlášť velký význam. Vy jste zmiňoval to, že chcete využít nové možnosti, které skýta Lisabonská smlouva při rozvíjení tohoto evropského prostoru pro výzkum. A já bych se ráda dotázala, jaká konkrétní opatření chcete zrealizovat, bude se to týkat společného programování, eh, nebo chcete vycházet z nějakých společných eh, agentur, společné Rady pro výzkum, tak aby se realizovalo společné programování mezi komisí a členskými státy, nebo jaké konkrétní pragmatické návrhy pro nás máte přichystány, eh, tak jako jste to ukázali již do posud v prvních dnech předsednictví. Děkuji. Herzog. Paní Herzog. Děkuji, pane předsedo. Vážení panové ministři, když jsem vám naslouchala, mohu souhlasit se vším, co jsem slyšela, ale když si přečtu závěry rady, zejména ECOFINu, kde se má o 891 milionů udělat škrt v kapitole konkurenceschopnost, tedy nejde tady o ošetření nebo na, ošetření nikoli nárůst potřebný pro Lisabonské smlouvy, tak já se táži, co tady uděláme proto, aby Rada pro konkurenceschopnost potom přesvědčila velmi konzervativní ECOFIN. Děkuji. Metzaros. Děkuji, pane Metzaros. Köszönöm, elnök úr. Tisztelettel köszönöm. Děkuji. Chtěl bych také srdečně přivítat pány ministry a hned ehm, jim adresovat dvě otázky výzkumu. V sedmém rámcovém programu ehm, máme jakési vyhodnocení a to mm, pro nás je výchozím bodem pro osmý rámcový program. Mám radost z toho, že mm, tady eh, jsme slyšeli některé aspekty, eh, které v eh, sebou nesou i kritické tóny a myslím si, že mm, to můžeme jenom potrhnout. Vidíte tady něco, co bychom mohli ještě vylepšit? v přechodu k osmému rámcovému programu, eh, především co se týče výzkumu, inovace a vývoje. Eh, po případě, jak eh, bychom malé a střední podniky mm, mohli ještě více začlenit. Co si myslíte o programu ITER? Tento program považujeme za na nejvíc důležitý a Evropa by měla hrát a upuchovat si tady svou vůči roli. Mohli byste k tomu dát dispozici nezbytné prostředky? To nebude totiž jednoduché. Děkuji. Děkuji panu kolegovi, pan kolega Belet. Um, uh, voorzitter. uh, ons, uh... Pane předsedající, a já bych rád ehm, popřál hodně úspěchu oběma belgickým eh, před, ministrům a přeji hezké odpoledne, ale nejprve otázka na pana Markura. Chci se připojit, ehm, když se připojíte k španělskému předsednictví rady, které právě hovořil o vývoji infrastruktury a zdůrazňoval tuto oblast i ve vztahu k elektrifikaci automobilového průmyslu. Tady bych se vás rád zeptal, jestli už máte nějaké plány, jestli chcete postupovat touto cestou dále a um, pak byste mohli počítat s plnou podporou tohoto výboru. Tady jste ochotní jít i nadále v tomto směru. Druhá otázka na pana ministra Srexe priority, stanovat priority, jak jste řekl, a starat se o větší um, koordinaci ve směru tě, o něch 3%, tak abychom dosáhli našich cílů. A pokud se nemýlím, tak jste tisku sdělil, že Ministři pro inovaci eh, se v prosinci na summitu chtějí vyslat jasný signál. Mohli byste to prosím konkretizovat, co jste přesně měli na mysli? Máte naši podporu. Pan kolega Cukalas. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat oběma ministrům za velmi zajímavé příspěvky. Jsem velmi rád, že dnes hovoříme o výzkumu, inovaci a také jsem naslouchala poznámkám, které jste udělali na toto téma. Nesmíme však zapomenout na to, že existuje určitý problém také v souvislosti s důvěrou. A to v souvislosti se strategií EU 2020 a Lisabonskou smlouvou. Existují členské státy, které pokládali tu starou strategii za velmi dobrou a velmi dobře ji také realizovali, ale většina států v Evropské unii měli veliké potíže, jak kvalitativní, tak kvantitativní. A máte vy nějaké návrhy v této souvislosti? Eh, ještě se přihlásili dva řečníci, eh, kolega Enčů a paní Tikau, takže kolega Enču. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl hostům poděkovat za prezentaci cílů belgického předsednictví v následujícím období, a to v sektoru hospodářství a výzkumu. Já doufám, že belgické předsednictví dokáže dosáhnout toho, aby Evropská unie se zase dostala na cestu hospodářského růstu. Měl bych otázku k výzkumu. Plánuje belgické předsednictví také strategie pro nové členské státy? Víme, že tyto státy velmi eh, trpí eh, změnou eh, infrastruktury. Kolega, kolegyně Tykau. Děkuji, pan předsedo. Já bych chtěla poděkovat pánům ministrům za to, že nám prezentovali program belgického předsednictví. Nyní však přejdu do rumunštiny, kterou mám velmi ráda. Otázka, kterou bych chtěla položit, se týká Evropského plánu eh, ozdravení hospodářství. Komise minulý rok eh, předložila sdělení a poté bylo vypracováno také nařízení, které však nebylo tak ambiciózní eh, jako původní sdělení. Původně komise hovořila o eh, energetice, o výzkumu a všechny tyto plány však v tom nařízení nejsou konkrétně rozpracovány. Oživení hospodářství tedy neproběhlo tak, jak bychom si to přáli ještě před několika měsíci a měli bychom hospodářský rozvoj Evropy podpořit mnohem živěji. Co chcete vy udělat během vašeho předsednictví? Děkuji vám. Oba ministři nyní mají možnost tyto všechny otázky zodpovědět velmi stručně a mm, byl bych vám děčen, kdybyste každý eh, hovořil jenom čtyři minuty. Eh, pan ministr Markůr. Euh, děkuji, pane předsedo, děkuji vám za zájem o průmysl eh, z vaší strany. Um, za předsednictví bych rád řekl, že na schůzce komise a belgického předsednictví mezi ty hlavní osy, prioritní osy, které chce rozvíjet komise, komise, patří také průmyslová politika. Myslím, že například před pěti lety by určitě promyslová politika a takové význačné místo pro ní nezískala koncensus na různých místech, na různých instancích Evropské unie. A už to si myslím, že je důležité, že dnes panuje koncensus v tom, že Evropa musí bránit svůj průmysl. E, například paní Van Brent zmiňovala, že je zjevné, že klimatické změny jsou e, na jedné straně problémy, na druhé straně úžasnou příležitostí a není třeba se domnívat, abych zareagoval i na další, že klimatické změny jsou faktor, který brání rozvoji našeho průmyslu. E, naopak, ale je třeba vidět tu cestu a pomáhat na ní podnikům. To bude také předmětem informa- neformální schůzky ministrů tento týden, nebo také předmětem konference o e, mutaci, že o proměně evropského průmyslu. E, tedy tím tématem bude, jak na pomoci průmyslovým podnikům vyrovnat se s klimatickými změnami. Eh, jednou slovko ke kvotám. Já jsem vždy měl velice rezervovaný postoj ke kvotám na CO2 a k tomu, jakým způsobem ten systém byl nastaven, k tomu, že eh, kvoty CO2 vlastně privatizovaly, i když je zjevné, že je třeba mít stanovený cíl snížení emisí při zohlednění technologického vývoje a mít pobídky pro eh, používání těch eh, technologií, které nejvíce šetří emise CO2, eh, snižovat náklady na, na energie. Podle mého je třeba jít jinými cestami. Budeme mít příležitost se k tomu jistě ještě v diskusi vrátit. Pokud je o dumping, eh, samozřejmě je naší snahou vyhodnotit externí konkurenceschopnost Unie a poté se zabývá tím, jak naplnit naše cíle v oblasti klimatických změn, E, s tím, že samozřejmě tady budou jiné podmínky pro naše konkurenty mimo trhy EU. A je třeba, aby EU e e, udržela svou akceschopnost, ale nebude to nutně, nebo svou životaschopnost, nebude to nutně prostřednictvím exportu, je třeba se zaměřit na naše vlastní potřeby vývoje. Dále veškeré kroky v oblasti hospodářství podle mého mají smysl pouze, pokud posilují zaměstnanost. To je podle mého zásadní. Je třeba hájit ta odvětví, podporovat ta odvětví, u kterých je velký potenciál tvorby pracovních míst. A je tady samozřejmě na jedné straně ten bezprostřední horizont, ale je jasné, že je třeba že je třeba tady nastavovat pobytky a tak dále, postupovat podle smluv. A je pravda, že v Evropě nemáme integrovanou um, hospodářskou um, politiku, ale třeba i cestou konvergence. A stejně tak, pokud by se nám podařilo nějak nalézt novou vyváženost mezi těmi hlavními uh, formacemi Rady ministrů, aby Rada pro konkurenceschopnost získala přednější pozici. To si myslím, že by bylo dobré a prospělo by to celému evropskému průmyslu, všem evropským občanům. Ovšem to Eh, neříkám jako předseda dané rady, ale jako evropský občan a jako politik se svým konkrétním osobním přesvědčením. A rád bych eh, přivítal výsledky španělského předsednictví v prvním semestru tohoto roku, pokud je o elektromobily, eh, protože například automobilový sektor, který je a musí zůstat důležitým sektorem, ale je třeba na ně polížet nejenom jako sektor výroby automobilů, ale jako součást našich snah o eh, snižování energetických nároků, eh, o čisté technologie, jak například eh, uchovávat tu produkovanou energii, využívat ji pro další spotřebu, jak propojit výrobu energie a její spotřebu. Je jasné, že je třeba přivítat výsledky španělského předsednictví v této oblasti a my nadále budeme rozvíjet tyto věci, eh, usilovat o transformaci automobilů, ať již jde o přechod na elektromobily nebo jakákoliv jiná řešení, protože Rada pro průmysl požádala o to, abychom se zabývali všemi možnými cestami. V každém případě my budeme usilovat o standardizaci, zejména pokud jde o využívání elektrické energie v automobilech, tak aby Evropa a její atomový průmysl se rozvíjel na světové úrovni. Tolik tedy zatím ode mne, samozřejmě jsem připraven reagovat i na další dotazy. Děkuji. Děkuji srdečně panu ministru Markurovi za tuto krátké pregnantní odpovědi a prosím pana ministra Sarekse, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit eh, pracovat eh, stejně dobře jako můj kolega. Ohledně malých a středních eh, podniků a sedmého rámcového programu chci říci, že je pravda, že účast těchto podniků se stále snižuje. To je právě veliká výzva o racionalizace. Chceme navýšit účast těchto malých a středních podniků o 15 na 15 To je je právě to, to, co racionalizace má přinést a to cestou konzorcií. Takže takto budeme pracovat v této oblasti. Ohledně ITER, zde jistě víte, že Rada ITER 16. a 17. června eh, nerozhodl o, eh, nerozhodla o finančních aspektech a proto eh, v Kadaraši koncem července bude tato otázka projednávána znovu. Rada by měla stanovit pozici EU právě do konce července. Žádný členský stát však dnes nějak nespochybňuje projekt e ITER. Problém je spíš finanční a rozpočtový. Vznikla Task Force za španělského předsednictví a v této skupině se dohodli na závěrech na základě Koreperu z 30. června a to na základě také stanoviska komise a výboru pro zemědělství. Ona dohoda v radě a snaha o neutralitu předsednictví vedly k tomu, že i my chceme zaručit tuto dohodu. Uvědomujeme si přitom stanovisko komise a, stanovuj, a stanoviska Evropského parlamentu případně. Samozřejmě, že předsednictví se musí snažit o dosažení kompromisu, ale očekává také od komise, že ona využije své schopnosti eh, předkládat podávat návrhy. Další otázka, o které jste se zmínili, eh, četně je otázka nezbytnosti investice do vědy a výzkumu a eh, problém snižování rozpočtových prostředků. Já se domnívám, že ona 3% nemůžeme dosáhnout bez toho, abychom se rozpočtově snažili na všech možných úrovních. Evropská unie, regiony, státy E, se musí snažit o úspory, ale v jiných oblastech než ve výzkumu. Já se dále také domnívám, že není vždy nezbytné vydávat více peněz, ale vydávat lépe, tedy využít také těch personálů, které máme a všech kvalitativních indikátorů. Jistě však budeme mít možnost se vidět také ve středu na semináři o racionalizaci a my eh, bychom si přáli eh, pracovat eh, na, spíše na těch konkrétních výsledcích, ale přitom musíme také zohlednit rizika výzkumu. Co se týče vesmíru, zde budeme pracovat především na mobilitě badatelů, na kooperaci na mezinárodní úrovni. Je pravda, že jsem zdůrazňoval inovaci a poselství, které bychom měli jako ministři v této oblasti eh, vyslat eh, do prosince, je takové, že eh, od roku 1984 v oblasti výzkumu a vývoje bylo učiněno již mnoho proto, aby badatelé se lépe poznávali, lépe spolupracovali, ale dnes musíme se píše propojovat projekty, infrastruktury a také národní rozpočty v této oblasti. E, potřebujeme však konkrétní návrhy e, také na úrovni e, rady, tak, abychom mohli pracovat na prioritách. To se týká třeba týká například otázek patentů nebo partnerství v inovacích na základě pilotních pilotních projektů. A pane předsedo, na závěr bych se chtěl ještě dotknout otázky nových členských států. Proběhlo zasedání eh, zorganizované eh, ve Španělsku za španělského předsednictví, eh, kde bylo možné pokročit a zdůraznit nezbytnost dosažení synergií mezi výzkupem, mezi politikou soudržnosti a regionálním rozvojem. To je strategie 2020, ale i další politiky by měly využít všech těch těchto možností. Eh, také je nutné vycházet eh, ze zásadů subsidiarity a z dobré zprávy na mnoha úrovních. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám srdečně, děkuji oběma ministrům. Bylo to eh, krátké, ale velice eh, jasná první rozprava. Eh, dnes ehm, bohužel tady máme mnoho hostů, takže jsme to museli takto zorganizovat. Ještě jednou děkuji, že jste nám eh, v tom byli nápomocní. Doufáme v dobrou spolupráci v příštích týdnech a měsících. A byl to dobrý začátek a přeji nám všem dobrou úspěšnou práci, zvláště belgickému předsednictví. A ehm, rozhovor budeme pokračovat s dalším ministrem. Srdečně ehm, děkuji a další budou následovat.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 Ja, meine Damen und Herren, wie... Dámy a pánové, přejdeme přímo k dalšímu bodu programu, a sice pět Vítám mezi námi Pola Maněta, ministra pro otázky klimatu a energetiku, odpovědného za ochranu spotřebitele, úřadující předsednictví Rady Evropské unie. A teď máme příležitost slyšet zaprvé od pana Maněta takový krátký úvod a pak zase budeme mít možnost um, se na něj obrátit s otázkami, učinit poznámky, žádné velké úvodní projevy z mé strany. Pane Maněte, má, máte slovo. Dobrý den, děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za pozvání na tuto schůzi vašeho výboru, abych zde prezentoval eh, priority belgického předsednictví v oblasti energetiky. Je to pro mne důležité pozvání. Já velice stojím o úzkou spolupráci s Evropským parlamentem. Eh, už jsme tuto spolupráci měli možnost zahájit. Eh, už jsme už jsem se sešel koncem června Eh, s jednotlivými politickými kluby v rámci příprav na spuštění předsednictví. Také jsem velice rád, že jsem mohl vystoupit eh, minulý týden ve Štrasburku na plenárním zasedání, kde jsme projednávali bezpečnost eh, vrtných plošin, ropných tedy plošin na moři. K tomu se jistě ještě vrátíme na podzim a jsem velmi rád, že tedy tento dialog máme příležitost dále rozvíjet. Jistě také všichni víme, že nová pravidla vyplývající z Lisabonské smlouvy činí roli Evropského parlamentu ještě výraznější a již za uplynulého předsednictví jsme viděli, že vztahy mezi parlamentem a radou byly vynikající. Mám na mysli například eh, nedávné eh, dokončení nařízení o sektoru plynu, které to proběhlo opravdu velice, velice dobře. Um, od začátku příprav se španělskými a maďarskými kolegy se naše předsednictví um, zabývalo samozřejmě výstupy z Evropského parlamentu a snažili jsme se uh, dát na program věci, které tam možná doposud až tolik nebyly a uh, témata, kterými se právě zabýval Evropský parlament, zejména věci, které souvisí s ochranou spotřebitele v oblasti energetiky. Já se k tomu ještě za chvilku vrátím. Než se pustím do jednotlivých konkrétních bodů, kterým chceme překládat prioritu za našeho předsednictví, dovolte, abych řekl několik předběžných úvah. Je důležité eh, v tomto, je důležité se uvědomit, v jaké fázi se nacházíme, pokud o evropskou energetickou politiku, eh, protože Eh, se ocitáme cirka 10 let po začátku liberalizace a otevření trhu eh, s energiemi v Evropě. Jistě si vzpomenete na ty obrovské sliby, které se pojily s liberalizací, že půjde o zlepšené eh, inovace, více investice do technologií, více konkurence a tím lepší služby a nižší ceny pro spotřebitele, že to prostě Prostě to vypadalo stejně jako v jiných sektorech, kde se prováděla liberalizace, eh, byly činěny velké sliby. Eh, ovšem je třeba si uvědomit, že těchto krásných cílů zatím nebylo dosaženo. A všechny ty cíle, které si Evropané nastavili v souvislosti s touto liberalizací, prostě naplněny nebyly. Míra koncentrace na trzích je stále vysoká, zejména v oblasti eh, velkoobchodních dodávek u plynu, například stále ještě tři největší v deseti členských zemích eh, tři největší dodavatelé stále drží 90% trhu, u elektřiny potom více jak 80% eh, trhu ve 14 členských státech. Máme zprávu pana Montyho o jednotném vnitřním trhu, která také hovoří právě o tom, že u sektoru energetiky jsme ještě vzdáleni eh, skutečného integrovaného trhu. Potřebujeme eh, určitou eh, dynamiku. Eh, je třeba není po deseti letech, kdy transponujeme třetí balíček pro energetiku a klima, kde členské státy vypracovávají své národní plány pro obnovitelné energie a tak dále, kde celá ta problematika se vyvíjí, si potřebujeme zhodnotit situaci a případně věci trochu napravit tam, kde to bude nutné. A druhá taková předběžná úvaha Eh, víme, že eh, Evropa se ujala vedení v oblasti energetiky, zejména v prosinci 2008, tím, že jsme přijali balíček energetika a klima, a to těsně před důležitou schůzkou v Poznani, eh, kde šlo tedy o mezinárodní summit věnovaný klimatu a Evropa tady sehrála roli průkopníka a přišla skutečně s vizionářskou politikou v oblasti energetiky. Ironii Historie všem potom je, já jsem to uváděl již v plénu minulý týden, že právě v tu chvíli, kdy Evropa schválila svůj balíček, eh, kde jsme chtěli omezit spotřebu energie a skutečně eh, stimulovat eh, rozvoj využívání obnovitelných strojů, tak v tu chvíli americká vláda, byla to minulá americká vláda, se pouštěla a znovu schválila takové dobrodružné vrty v Aljašce. Víme dnes, jaké to má dopady. Musíme tedy vyjít z toho vizionářského eh, ducha, plánu, eh, těch roků, které jsme přijali před 18 měsíci, je třeba tedy dbát na naši energetickou bezpečnost, o modernizaci našeho podnikového sektoru, tvorbu pracovních míst a proto také musíme plnit cíle, které jsme si stanovili a překonávat ty překážky, které se na cestě objevují. To je součástí belgické filozofie. Filozofie našeho předsednictví je třeba na jedné straně vít z liberalizace, tak jak již byla provedena, a zároveň je třeba posílit, udržet a posílit naši vizi pro energetiku do budoucna. To podle nás znamená, že je třeba především se zabývat situací spotřebitele v Evropě. Předpokládám, že vás to bude eh, zajímat. Svědčilo o tom mimochodem vaše usnesení z roku 2008 ohledně charty spotřebitele. Eh, částečně jsme z toho vyšli u třetího balíčku energetika klima. Můžeme se říct o několik let později, že stále ještě mnoho zbývá vykonat. A to zejména pokud o cenovou problematiku. V letech 2005 až 2007 se ceny plynu pro domácnosti zvýšily v průměru 18 podle údajů Eurostatu a u elektřiny to bylo 14 Eh, diskuse o prostředcích, eh, kterými bychom mohli eh, energetickou politiku učinit energetickou politiku učinit příznivější pro spotřebitele, to je stále velice aktuální téma. Je třeba také tady vést informační kampaně pro spotřebitele, je třeba se zamýšlet nad tím, abychom mohli lépe koordinovat činnost um, vnitrostátních orgánů, které zprostředkovávají vztahy mezi spotřebiteli a dodavateli. Je třeba tedy dynamickým způsobem eh, sledovat a posilovat práva spotřebitele. A tomu by možná napomohl právě dialog mezi příslušnými vnitrostátními orgány. Dále budeme velice bedlivě sledovat návrh eh, směrnice, se kterým vystoupí komise na podzim. Je to Wholesale Market Trading, tedy eh, nový regulační rámec pro obchodování na velkoobchodních trzích. Ehm, doufejme, že to Eh, nakonec také zlepší situaci spotřebitelů. Dále je třeba věnovat zvlášť velkou pozornost takzvaným zranitelným eh, spotřebitelům, eh, takzvaným zranitelným skupinám obyvatel. O tom zahájila diskusi, zahajala diskusi usnesení Evropského parlamentu z 19. června 2008, kde se hovoří o energetické chudobě. Dnes máme v Evropě 50 až 125 milionů Evropanů, kteří Eh, spadají do energetické chudoby. Je to věc, kterou je třeba, kterou je eh, obtížné definovat. Eh, jsou to lidé, kteří nedokáží, nemohou si dovolit prostě vytápět své, své bydliště na dostatečnou teplotu, nebo nedokáží platit faktury za energie, nebo tam dochází k únikům, v jejich domácnosti k únikům energii nebo k různým vadám. Samozřejmě je zde hospodářská krize, v Evropě je dnes 23 milionů nezaměstnaných, což dále eh, zhorší nebo zvýší to počet rodin eh, v obtížné sociální situaci s problémy eh, právě v energi- s, s, s nákupem energií. Jistě víte, že u nás běží horká diskuse v této věci a z toho, jak jsem měl možnost jednat s kolegy z členských států, je to aktuální téma všude. Eh, budeme to projednávat 6. Eh, až 7. Eh, listopadu na, neformálním, na neformální radě, potom v prosinci na formální radě, tedy jak formálně pojmout toto téma energetické chudoby, jak se nastavit nějaké indikátory, abychom to mohli kvantifikovat a nastavit si také systém hodnocení a u opatření, která zavedly různé členské státy a je třeba také provést výměnu osvědčených postupů, tak aby tak abychom mohli situaci neustále zlepšovat. E, další důležitá věc, která souvisí e, s energetickou chudobou, to je otázka energetické účinnosti či úspornosti, zejména právě e, v domovech, v obydlích, protože ti občané, kteří jenom těžko se dokáží zaplatit svoji spotřebu energii, těží právě v těch nejzastaralejších přívěcích. Jak možná víte, 60 všech budov v Evropě byla postavena v době, kdy se ještě vůbec nedbalo na Eh, na nějakou energetickou úspornost, tepelnou izolaci. Takže právě u těchto eh, bytů domů jsou největší problémy, je třeba se tomu věnovat. Energetická úspornost to eh, je určitě královna všech politik. Jakmile spotřebáváme méně energii, tak jsme o něco méně závislí, o něco méně znečišťujeme, o něco, o něco více odpovědně se chováme v oblasti klimatických změn, takže energetická úspornost musí zůstat prioritou všech priorit. V Evropě stále ještě můžeme výrazně zlepšit eh, tuto úspornost, eh, ať už je oblast eh, soukromých obydlí nebo veřejných budov nebo dopravu a další oblasti a naše evropská politika v této oblasti se ukazuje být účinnou. Možná si vzpomenete na ty obtížné diskuse o normách emisí pro automobily, pro dopravní prostředky, byly to emisní normy pro CO2 a jiné skleníkové plyny. Víme, že existuje úzké pojitko mezi mírou spotřeby daného vozidla a emisemi. Jistě si vzpomenete na ty obtížné diskuse. Veškeré hodnocení, která dnes máme k dispozici, hovoří o tom, že Evropa dosáhla v této věci výrazného pokroku a že um, evropští řidiči spotřebují mnohem méně energií díky modernizaci vozového parku, což také, z čehož také profituje náš automobilový průmysl. A s potěšením chci říci, že bude naším společným potěšením přijmout čtvrtý eh, společný eh, právní akt. Je to nový typ právního aktu podle Lisabonské smlouvy, Komise totiž přijde, vystoupí během léta s návrhem, tak aby eh, parlament a rada to mohli opřipomínkovat, abychom to mohli ještě do konce belgického předsednictví schválit. Budou to čtyři akty v přenesené působnosti, které se budou týkat eh, spotřeby u eh, různých spotřebičů domácích, jako jsou televizory, chladničky a podobně. Takže to bude tak trošku premiéra, kterou zorganizujeme společně s komisí. Doufám, že se to podaří. Dále První eh, prvky hodnocení, pokud je o akční plán pro um, hospodářskou úspornost, tady opět um, v prosinci, začátkem prosince na neformální radě proběhne první uh, diskuse ohledně uh, toho, jak by měl být nastaven další akční plán pro tuto oblast. Dále investice. Víme, že na radě v nedávných diskusích, tam opravdu proběhly vynikající eh, diskuse za španělského předsednictví, to téma bylo hodně diskutováno, protože je aktuální, potřebujeme obrovské investice všude, jak do energetické úspornosti, tak do dopravy, tak do také případně distribuce, do modernizace sítí, eh, do při, měřících přístrojů do samotných výrobních kapacit, tak abychom přicházeli na výrobní kapacity stále ekologičtější. E, samozřejmě musíme to dělat ve spolupráci s jinými regiony světa, které dále exportují fosilní zdroje, které Evropa zatím ještě potřebuje. U všech těchto sektorů jsou potřebné kolosální investice v nadcházejících letech, minimálně 50 miliard eur v příštích deseti letech, aniž bychom počítali Eh, ty další miliardy, které už jsou eh, vyčleněny na výzkum v rámci sedmého rámcového programu a jeho šesté prioritní osy. V oblasti programu energetiky pro obnovu uh, hospodářství jsme tam také mohli uh, vyčlenit uh, velké prostředky na kapitolu energetika, tehdy to bylo 4 miliardy eur. Uh, Víte stejně jako já, že ne všechny ty prostředky byly vynaloženy a víte, že komise eh, vystoupila s návrhem nařízení, které chce přeorientovat ty částky, převést ty částky z tohoto nevyčerpané, z tohoto plánu obnovy na takzvaný strukturální fond, eh, tedy řekněme trvalý fond, eh, nikoli strukturální trvalý fond, ze kterého by se financovaly projekty zejména v oblasti energetiky a také projekty decentralizované. To je věc, kterou nám velice běží, Paní Van Brent bude zpravodajkou za Evropský parlament a my bychom si přáli, aby to dobře postupovalo. Povedeme k tomu politickou diskusi na neformální zkuse ministrů 6. až 7. prosince, eh, pardon, eh, září, kde také se budeme věnovat zlepšení regulačního rámce a finančního rámce. Myslím si, že to je opravdu dobrý návrh, protože to je možná ten článek, který nám chybí v celém Eh, ta oblast energetiky dnes. Pokud chceme, aby, pokud chceme podpořit na energetickou úspornost, pokud to chceme dělat proto, aby z toho měl přínos spotřebitel, zejména ten nejzranitelnější, sociálně nejslabší, tak potom určitě ty lokální eh, subjekty, operátoři eh, jsou těmi nejvhodnějšími pro to, ať už to jsou místní, ať už to jsou tady radnice, ať už to jsou um, společnosti, které organizují sociální bydlení, ať už to jsou další subjekty. Ti všichni se mohou zasadit o to, aby naše spotřeba energií eh, v domácnostech výrazně poklesla v nadcházejících letech. Budeme se tady eh, věnovat dále tato diskuse o investicích eh, do této věci, do této oblasti. Například bude přítomen pan Filip Majštat, předseda, pardon, prezident EIB. E Eh, který tedy bude přítomen na té neformální ministerské schůzce. Dále, pokud obnovitelné stroje, máme té energii eh, větru na moři. Eh, víte asi o tom novém projektu North Seas Offshore Grid Initiative, či iniciativa pro moře na severu Evropy. Je to iniciativa již z prosince 2009 devíti členských států EU e- e a Norska, s tím, že by se vypracovala vyvinula tedy přenosová síť na mořích na severu Evropy a společně by se využili tyto zdroje. Je to projekt, který také podpořila komise, projekt, eh, pro které bychom eh, na okraj eh, prosincové rady chtěli podepsat dohodu o spolupráci mezi těmi deseti dočenými zeměmi, tak aby se dokončil regulační rámec pro tento úžasný projekt. A konečně předsednictví by velice rádo v příštích šesti měsících organizovalo diskuse o dlouhodobé vizi. Když ehm, jsme tak učinili pro akční plán pro oblast energetiky 2011-2020, což je klíčový plán jak pro naši interní, tak pro externí evropskou politiku. A chtěli bychom, aby se tento plán konkretizoval co nejdříve, aby se tedy tady konkretizovalo provádění těch cílů, které byly nastaveny v balíčku eh, energetika klima z prosince 2008. Jde nám tedy o konkrétní kroky, Eh, které jsou vepsány do toho akčního plánu. Ta diskuse o tom byla velice bohatá již za španělského předsednictví a my v tom chceme pokračovat. A nyní se také otevírá, nyní také zahojeme společně s komisí a samozřejmě za účasti eh, parlamentu. Parlament se to může účastnit eh, kdykoliv se bude přát. Jde nám tady o zahájení diskuse o skutečně dlouhodobé vizi, to znamená do roku 2050. To je je datum, ke kterému by se měla opinat naše dlouhodobá energetická politika. Komise eh, jež zahájila vypracovávání návrhu cestovní mapy do roku 2050, šlo by o energetický mix, o dokončení do trhu, o vztahy se třetími zeměmi, o potřebné investice v oblasti infrastruktury, eh, také regul, oblast regulačního rámce. To bude nesmírně důležitá diskuse, diskuse a my si přejeme, aby to komise eh, zahájila tuto diskusi s co nejpřísnějšími požadavky. Někteří vědci jsou přesvědčeni o tom, že v roce 2050, pokud by se dnes Evropa rozhodla i touto cestou, by mohla přejít eh, na 80, 90 či dokonce 100 eh, energií obnovitelných, z obnovitelných zdrojů, tedy Evropa naprosto nezávislá na fosilních zdrojích energií. To je tedy také diskuse, kterou bychom chtěli zahájit během našeho předsednictví. Děkuji vám za pozornost, doufám, že jsem nehovořil příliš dlouho, prezentoval jsem tady hlavní priority našeho předsednictví. Děkuji. Děkuji, pane ministře, za tuto prezentaci. Ještě máme půl hodinky času. 10, 11 přihlášek o slovo, prosím znovu, abychom se všichni pokusili e, omezit na minutu. Paní kolegyně Holdas má jako první slovo. Um, Děkuji. Ráda bych poděkovala belgickému předsednictví. A Zvláště jsem byla potěšena, když jsem slyšela o tom, co jste řekl o chudobě energetické a také rovnováze energetické a energetické účinnosti. Když jsem se podívala na členy, čtený psaný eh, text, tak jsem byla trošičku vyplašena, že se tam vůbec eh, o tom nezmiňujete. Takže jsem byla velice potěšena, že jsem to neslyšela a eh, jsem ráda, že plánujete diskutovat o energetické účinnosti na zasedání rady 6. a 7. září. A říkám si, jestli, co máte konkrétní, konkrétní návrhy v belgickém předsednictví, co se týče fondů do energetické účinnosti a také akčního plánu komise. A jestli máte pocit, že teď nastal okamžik, bychom měli posílit také angažovanost členských států v energetické účinnosti, když se opět podíváme na možnost zavést některé cíle, které jsou konkrétně zaměřeny na energetickou účinnost, ať už to bude na úrovni EU nebo na úrovni jednotlivých členských států, v, co se týče také směrnice o energetických službách. A za druhé, Otázka plánu SET. Nevím, mm, jsem ráda, že jste se o tom zmínil, ale mm, mluví se také o mm, dotacích do tohoto plánu SET a Teď je tam taková díra v tomto plánu eh, SET jsou tady věci jako třeba plán obnovy nebo eh, další. To nejde úplně eh, dohromady a tak jsem, bych se chtěla zeptat, eh, kdo si myslíte, odkud přijdou peníze pro to, aby mohl ten plán set byl nastartován, protože je tak důležitý pro to, aby vznikaly nové zelené pracovní příležitosti všude v EU. Děkuji. Lamberts. Pan Lambert. Děkuji, pane předsedo. Eh, hovořil se o mnoha zajímavých záležitostech a já bych se chtěla soustředit na dva body. Hovořil jste o ochraně spotřebitele a nejlepší ochranou eh, je zabránit eh, monopolu nebo kvazi monopolu, který zneužívá trh. Eh, výrobci elektrické energie, a především eh, ti, kteří eh, mají vysoké zisky, jsou vlastně faktorem takovéto veliké koncentrace. A v Belgii jste vlastně umožnili další životnost elektrických centrálen, elektráren, takže jste vlastně umožnili ještě vyšší zisky. Co v Belgii uděláte, my vidíme tedy určitý neúspěch eh, pro spotřebitele. Eh, dále eh, energetický mix eh, nezávislý na fosilních palivech v roce 2050. Zde se připojujeme za podmínky, že také budete považovat i uran za fosilní palivo. Na závěr ještě jednu věc. Minus 20 nebo minus 30 Mnozí političtí přátelé říkají, že minus 30 je příliš mnoho a Eh, jaký je vaše stanovisko? Paní kolegyně van Bremt. Eh, Děkuji, pane předsedající. Jsem velmi potěšena vším, co jsem slyšela. A ráda bych se zeptala na plán obnovy. Hm, mohl by to být nástroj, jak přesvědčit radu. Ale je tady ještě další věc. A co mi leží na srdci je toto, jsem vlastně trošku i pobouřena. Belgie je ambiciozní, co se týče klimatu. A, ehm, a, ehm, chtělo by, aby Evropa se dostala na světovou úroveň a hrála tuto roli, ale pak musíme být důslední a musíme být důslední i v rámci naší vlastní eh, politiky. Ehm, a musíme eh, se podívat na takový opravdový energetický mix, kterého bychom měli docílit. A tady k tomu nesmí patřit černé uhlí už komisi. Dnes existují ne, nedůležité diskuze. Je tady takový šílený nápad státní dotace do roku 2023 připustit. To je to, co navrhl komisař. 2020 má to být 3,2 miliard eur státních dotací do podporu, podpory černého uhlí tyto peníze mají být vydány. Takže do té doby, do roku 2020 nebo 2023, to je přeci dost šílený nápad. A mm, to přichází na eh, stůl eh, v radě. Ano, eh, dostává se to tam. To znamená, jaké stanovisko tady zaujme buď belgické předsednictví rady nebo vůbec celá rada k této otázce. A mohli bychom tyto dotace prosím odbourat a postarat se o to, aby tyto prostředky šly vždycky do směru o nosičů nebo do obnovitelných energií, anebo do restrukturace celého sektoru. Pan Žuledu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Velmi si vážím vaší vize o budoucnosti Evropy v oblasti energetice, eh, ale otázkou je, jak eh, posuzujete stanovisko, eh, jak se díváte na obnovitelné zdroje a také na energetické plány. Ve srovnání s Čínou, kde se velmi investuje do zelené energetiky, vidíme, že Evropa chce přidat 4 miliardy do projektu ITER, ale nikdo vlastně nevidí, jaké konkrétní výsledky by to mělo mít. Další 3 miliardy se mají investovat do eh, černého uhlí a to nesouvisí eh, ale s tím, co jste řekla. Není to v souladu s tím, co jste řekl. Když hovoříte o tom, že v oblasti energetické účinnosti je nutné dosáhnout vysokých eh, výsledků, tak jsme teprve ve třetině cesty. Eh, mnohé otázky eh, však jsou zablokované, také otázka tedy eh, tepláren a izolací budov. Jste ochotni, aby Evropa mobilizovala ještě další prostředky pro to, aby v oblasti energetické účinnosti byla vedena skutečně evropská politika? Děkuji, kolegyně Tykal. Děkuji. Pane předsedo, Nechci znovu opakovat to, co už přede mnou řekli kolegové. Chtěla bych se vás zeptat, jestli přeskum v pololetí, tedy to jsou, budete využívat finančních výhledů, a jestli chcete více peněz dát do energetické účinnosti budov. Nařízení se totiž změnilo mnohé členské státy e, mají národní programy, ale neplánují do národní programy energetické účinnosti do budov. Tedy e, plánujete takový přeskum e, v poločase a jde o finanční výhledy, více financí do energetické účinnosti budov. Chcete tam přiřadit více peněz a potom Jde o aktiv přenesené působnosti které se má ujmout belgické předsednictví eh, rady. Co se týče označení elektroměru, tak Evropský parlament v minulém roce mm, nesouhlasil s stanoviskem komise a prosíme vás, aby parlament byl začleněn už při vypracovávání těchto aktů přenesené působnosti. Děkuji, pan, paní Ivo Belet. Eh, eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, chtěl bych vám popřát hodně úspěchů, ale měl bych také otázku. Zmínil jste se o e, ekologickém dramatu v e, mexickém golfu a komise navrhla moratorium ohledně nových e, vrtů také v evropských vodstvech. Pozítří se sejde expertní skupina na vysoké úrovni, aby prodiskutovala tuto otázku jak by toto moratorium mohlo eh, konkrétně vypadat, od kdy by začalo platit. A já předpokládám, že vy eh, také máte kontakt s ropnými společnostmi, těžebními společnostmi. Eh, jak se bude postupovat paní Cavalio? Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu ministrovi za detailní program, eh, který nám tady eh, nastínil. Chtěla bych zúraznit, že eh, dlouhodobá energetická politika je velice hodně propojena s bojem proti klimatickým změnám. A jeden z vašich nejnáročnějších úkolů bude, budou mezinárodní vyjednávání eh, v oblasti eh, boje proti klimatickým změnám. Eh, je to čtvrt, je to, jsou tady různé ekologické důvody, ale také je velice důležité toto pro konkurenceschopnost evropského průmyslu. A sice hlavně energeticky intenzivní průmysl, jde tady o, um, to je propojeno s únikem uhlíku. Má otázka, CO2 emisí, Ehm, má otázka, jaké máte plány ehm, pro průmyslová odvětví, která jsou intenzivní? Ehm, pokud se nám nepodaří uzavřít dohodu, tak co budeme pak dělat? jestliže bychom měli, měli bychom okamžitě začít, ehm, to se týká průmyslu, tedy energetická výbora a také, ehm, také co máte za plány do, pro toto průmyslové odvětví, co teď připravujete, eh, co se týče energetické účinnosti a také nových technologií ehm, a účinnějších technologií. Děkuji vám. Kolega Lange. Pan kolega Lange. Dankeschön, Herr Vorsitzender, Herr Minister. Děkuji, pane ministře. Hlavním bodem nové výroby energií jsou sítě. Vy jste se o tom krátce zmínil a právě když se člověk podívá na větrnou energii, na offshore, tak potřebujeme moderní sítě. Otázkou tedy je, jak strategicky chcete eh, zlepšit modernizaci sítí, jaké první kroky navrhujete a především, jak chcete zmobilizovat nezbytný kapitál pro tuto činnost. Dále kolega Dürk. Eh. Děkuji. Pane předsedo, pane ministře, děkuji vám za prezentaci která přes eh, krátkost času byla velmi důkladná a eh, přesvědčivá. Děkuji vám za to, že jste nezapomněli na skutečnost, že belgické předsednictví pracuje v triu se, spolu se španělským a následným maďarským eh, předsednictvím. To je velmi významné, protože hm, konflikty na oblasti, mm, v oblasti energie neberou v úvahu eh, to či ono předsednictví. Víme, jaké eh, problémy se mohou mm, eh, objevit mm, v oblasti dodávek energie. Je možné, že další problém se objeví v dalším pololetí třeba i během maďarského předsednictví, ale musíme se připravit už teď na tyto věci. Má otázka tedy. Stále více se hovoří o fúzi Naftogaz a Gazpromu. Eh, předseda představenstva Miller eh, to nazval eh, historickou věcí a to skutečně může bezpečnost energetických dodávek hm, v Evropské unii ovlivnit. Co si přeje v tomto smyslu belgické předsednictví? Co chce dělat? Jak bychom měli spolupůsobit, na, se účastnit vyjednávání, tím spíš tím spíš, že Evropská unie byla k těmto rozhovorům přizvána. Kolega Karinc. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vy jste vyřkl hezká slova. Ehm, Vzpomínám slova pana ehm, Mangise a také slova pana komisaře Barosel. Barosy, když zdůrazňuje potřebu toho soustředit se znovu na jednotný trh a ehm, znovu zavést konkurenci. Vy jste řekl, právě, že potřebujeme účinnou eh, konkurenci eh, eh, v celém trhu s energií. Já si myslím, že hovoříte jak o elektřině, tak o plynu obou. Má otázka zní takto, jak navrhujete, mm, jak to chcete zvládnout, jak jaká je role vašeho předsednictví na této cestě? Budete se soustředovat na legislativu nebo eh, na eh, propojení eh, nebo na kontrolu hlavních hráčů mm, v této existující legislativě? Má otázka zní tedy takto. Slova zní hezky, ale potřebujeme účinnou konkurenci na celém tomto trhu. Otázka moje zní, jak to chcete udělat? Kolega Udy. Kolega Udy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za eh, vaši dynamiku, eh, to, co jste zde vyjevil, eh, naznačuje, že belgické předsednictví bude úspěšné. Já mám dvě otázky. Evropská unie zbuzuje takový dojem, že není schopná řídit eh, veliké projekty. Máme zde problém Galilea a další. Eh, jak se díváte na naše instituce? Vy jste na úrovni rady. Domníváte se, že v oblasti investice, například v energetice, a zde máme projekt Desertek. Domníváte se, že máme schopnost na úrovni Evropské unie eh, realizovat velké investiční projekty? Druhá otázka. Jaký máte pocit eh, ohledně regulace v oblasti energetiky? problematiky. Je zde 27 národních regulátorů a jak bychom mohli vytvořit společný energetický trh, pokud nemáme evropského regulátora, který by měl skutečně velkou váhu. Děkuji vám srdečně pane ministře Maněte. Nyní máte možnost eh, zodpovědět eh, na eh, veliký počet nejrůznějších otázek. Samozřejmě, že se ještě setkáme v následujících týdnech a měsících a budeme moci spolu diskutovat, ale možná, že jenom první náznak odpovědí na ty četné otázky byste mohl dát dnes, ale jistě ne všechny. Děkuji, eh, vážené dámy a pánové, za ty velmi četné otázky a také fundované otázky. Samozřejmě vždy je třeba se snažit sladěvat vize s konkrétními projekty. O to vždy v politice jde. Eh, je třeba nestrácet ze zřetele ani jedno, ani druhé. A právě ehm, tak jsme se snažili eh, připravovat program předsednictví pro oblast energetiky. Eh, vizi známe, je třeba je dále ještě potvrdit pro dlouhodobý výhled a to bude právě předmětem té cestovní mapy do roku 2050, kde tam ovšem pouze zahájíme diskusy. Zahájíme ji, komise jistě eh, zahájí určité diskuse bude proto mít čtyři dokumenty a bude nám o co nejambicioznější přístup. A dále je třeba dále rozvíjet a dodefinovávat konkrétní projekty. Buď to jsou technické projekty, kde je třeba něco technicky specifikovat, anebo eh, jsou to projekty, které už, úzce souvisí s tou globální vizí a představují pokrok vpřed. To platí jak pro balíček pro infrastrukturu, kde máme velice konkrétní věci, zejména pokud investice do sítí, což je zásadní, Jednak je zde návrh na řízení, eh, tak aby eh, to, co zbylo eh, v rozpočtu na plán obnovy, bylo opět využito v energetice. Jde tedy o to, jak dávat strukturální fondy ve prospěch místních komunit. Eh, jsou to projekty někde malé, někde větší, někde to je 14 milionů, někde ještě více. Na začátku to mohou být dosti omezené projekty, ale jde o to, aby ten nástroj existoval, aby začal být využívan, aby se o něm také hovořilo potom eh, v diskusích, v diskusích kolem rozpočtu pro další roky. Eh, podobně to vypadá s plánem s takším plánem pro energetickou úspornost. To je, jak jsem říkal, královna všech našich priorit a politik. Je třeba ji privilegovat předtím, než se pustíme do diskuse o konkrétním obsahu tohoto akčního plánu pro energetickou úspornost, je třeba, aby komise nejprve provedla hodnocení toho, co již proběhlo, co se osvědčilo, co ne, co je třeba posílit. Ehm, a já eh, bych byl rád, kdyby to komise trošku uspíšila, tak abychom to 6. Eh, a 7. září na neformální radě mohli projednat. Budeme se bavit například o normách. Jaké normy potřebujeme? Potřebujeme více norem, Hovořil jsem také o aktech v přenesené působnosti. Dále máme eh, ty věci, které se chystají u spotřebičů. Dále, pokud je o investice do výzkumu v oblasti energetiky, tady už ta diskuse běží. Já jsem hovořil o eh, tom objemu, je to v, objemu, je to v řádu miliard, což máme dáno do rozpočtových výhledů. A je, možno, je možné částečně také zrecyklovat prostředky Eh, z existujících a z již vyčleněných prostředků. A to je potom politické rozhodnutí. Můžeme si říci, že to jsou věci, které jsou zásadní pro evropskou budoucnost a že eh, to musí mít prioritu eh, v oblasti výzkumu a vývoje. A pak se to potom promítne do rozpočtového výhledu. Pokud je o kvantifikované cíle, samozřejmě máme je a musí to být doprovázeno i metodikou. To je zásadní v oblasti energetické úspornosti. Eh, víme, jak snižovat eh, emise skleníkových plynů, respektive aspoň se domníváme, že to víme, zejména eh, v sektoru průmyslu. Ale u non-ETS je stále ještě není velké jasno v tom, jak by se to mělo vyhodnocovat, jak nastavovat cíle, jak ověřovat výsledky. Čiže to jsou takovéto otázky, které třeba řešit a samozřejmě také finanční podpora, která se potom musí odvíjet od výsledku. Je třeba vyhodnotit první akční plán pro energetickou úspornost a je třeba, aby ten druhý akční plán byl zásadním dokumentem pro Unii. Já jsem velice rád za iniciativu Evropské rady, kdy má proběhnout vlastně mimořádné zasedání Evropské rady na téma energetiky a to 4. února příštího roku. S tím, že Tady už máme určité tzv. orientace či eh, pokyny a úkolem belgického předsednictví bude připravit eh, diskusi o další dlouhodobé vizi a budou muset tedy proběhnout určitá důležitá rozhodnutí. Dále otázka hospodářské soutěže, monopolu, diverzifikace v energetice. To samozřejmě jsou také zásadní témata. A tady už trošku vycházíme z rámce belgického předsednictví a na to reaguji, protože jste mi položili ty otázky, ale předsednictví nemá toto konkrétně ehm, jako priority svého programu, protože se tady nechystají žádné legislativní akty či něco podobného. A také, pokud má být eh, předsednictví efektivní, tak nemůže mít 20 ehm, priorit, eh, musí jich být jenom pár. A my jsme se rozhodli pro tu neformální Eh, radu a potom i pro formální radu zařadit otázku energetické chudoby a práv spotřebitelů, protože to mi připadá klíčové. Eh, je to také způsob, jak se dotknout struktury trhu, ale z hlediska občana, spotřebitele, nikoli eh, z hlediska těch velkých skupin. A jistě jednoho dne budeme mít čtvrtý balíček pro energetiku, protože třetí směrnice nebude stačit v některých oblastech. No a Eh, některého, některého dne potom půjde o daleko více než jenom mechanismus prosté konzultace, koordinace mezi národními regulátory. Eh, možná se bude řešit eh, tarify za propojení sítě a podobně. Samozřejmě ty kontroly, pardon, ty skupiny velké jsou evropské povahy a tedy i regulace musí být celoevropská. Pokud máme dvě velké skupiny, které působí ve více zemích, tak potom národní regulační orgány patrně ještě nečiní dostatek proto bylo zajištěno transparentní eh, dobré fungování trhu a to bude jistě předmětem diskuse o energetice v nadcházejících letech. Dále pokud je o sítě. O sítích eh, již hovoříme ale hodně v balíčku pro infrastrukturu, eh, v plánu obnovy, také v rámci iniciativ, které jsou regionální povahy nebo mezivládní povahy a zároveň do toho je zapojen průmyslový sektor, například právě ta síť v, v mořích na severu Evropy nebo také u té sítě nebo u toho projektu Desertek kde jde opět o propojení eh, vnitrostátních eh, infrastruktur, také propojení na infrastruktury okolních regionů kolem EU při zajišťování diverzifikace. Pan Lambert, paní Van Brandt potom položili otázky striktně vnitrostátní povahy. Já zareaguji, pokud chcete. Týkalo se to eh, jádra, uhlí a tak dále. Mohu, to, mohu vám možná odpovědět bilaterálně také. Pokud je otázky zemního plynu a vrtů, my jsme se tím začali zabývat. Komise tady velice proaktivně působí u tohoto tématu, rozpracovává to. I když ta diskuse se teprve začíná vést, komise již konzultovala promyslové podniky. 18. června proběhla rozprava v parlamentu, proběhla, nebo května, pardon, 31. Eh, května proběhla také eh, rozprava v radě. Opět jsme se tomu věnovali v plénu minulý týden a komise začala vypracovávat eh, skutečný eh, balíček, skutečné podklady pro úvahy o využívání o, nebo o těžbě eh, ropy v Severní moři, s tím, že bychom vyšli jednak z norm, které již existují pro bezpečnost těchto eh, vrtných plošin a také pro bezpečnost pracovníků a také na druhé straně můžeme být s norem pro civilní bezpečnost v případě havárie a dále se hovoří o moratoriu na povolení pro vrty na otevřeném moři s tím, že je třeba nejprve posílit pravidla, posílit normy. Eh, zatím neproběhla diskuse v radě tak, aby rada zaujímala nějaké stanovisko, nějaký postoj. Já souhlasím s příslušným komisařem, že by ta diskuse měla běžet na dalších eh, setkáních, dalších zasedáních, tak abychom se k tomu nakonec nějak vyjádřili, nějak rozhodli. Pokud je o klima a cíle eh, v této oblasti, Tady už trošku vycházíme z formace Rady pro energetiku, zacházíme za její tedy. Nicméně já se budu rád účastnit na zasedáních Rady pro životní prostředí, takže velice eh, pod, podrobná sleduji tuto problematiku. Tady jsou dvě otázky, zámejt z 20 na 30 a dále jestli máme dohodu. Byla na neformální ministerské radě byla velice bohatá diskuse na toto téma. Řekli jsme komise, že možná chybu v Kodani eh, na evropské straně, eh, možná ta chyba byla v tom, jak jsme se prezentovali. Protože naše strategie byla, eh, přejdeme na 30%, 30% je cíl, pokud to učiní ostatní. A nebo pak ještě tady byla možnost, eh, možná přejdeme jednostranně na 30%, tak abychom motivovali ostatní, ale vlastně ani jedno nenastalo. My víme, jaká je situace v USA, v Číně, Indii. Eh, my sami jsme, buďme, si, buďme upřímní, nenalezli koncenzus pro to, abychom přešli z 20 na 30% cíl. A v Cancunu a v dalších etapách bude třeba v Cancunu podá se o konkrétní rozhodnutí ohledně závazcí, které přece jenom v Koraně přijaty byly a potom pro ty další mezinárodní diskuse bude zásadní se odvážit k jasnému eh, stanovisku ohledně toho, zda chceme mít na hranicích nějaký aktivační mechanismus, pokud budou chybět závazky v jiných regionech světa, protože jinak bychom ohrozili své průmyslové podniky jejich konkurenceschopnost. To je první eh, klíčová věc té diskuse. A druhá, druhá klíčová téma je, zda můžeme jednostranně eh, přejít z 20 na 30 zda by to nebylo dobré pro Evropu. To je otázka, kterou jsme kladli staré komise a také eh, no, novému komisaři, protože, jako, protože ono ne, že by to fascinovalo zbytek světa, to není argument, ale můžeme přejít na 30%, že to bude dobré pro Evropu. Jež jsme dostali velkého pokroku díky technologickému pokroku, díky také zpomalení promyslové výroby a kromě toho je třeba učinit další investice, abychom mohli přejít z 20 na 30% cíl. A Tyto investice budou představovat nová aktiva New Assets, která zlepší konkurenceschopnost našich podniků ve světě. Čili skutečně to je klíčové v té diskusi. Zda je to vhodné, dobré pro Evropu a případně také zda si máme nastavit nějaký aktivační eh, mechanismus na hranicích eh, v rámci naší obchodní politiky. A to bude součástí naše, naší klimatické, eh, klimatické politiky, která z 80% vlastně je napojená na politiku energetickou. Já bych vám srdečně poděkoval za eh, tyto podrobné informace, za dodatečné informace, eh, za prezentaci. Tento, o tomto bodu nemusíme dále dnes mluvit pro dnešek jsme eh, toto skončili, ale v příštích týdnech nebo měsících jistě budeme i nadále udržovat často kontakty a budeme mít možnost o těchto věcech diskutovat. Takže ještě jednou srdečně děkuji za to, že jste se dostavil, děkujeme za vaši prezentaci. a chtěl bych vás eh, upozornit na to, že přecházíme hned k dalšímu bodu programu a Paní kolegyně pan Brent, Brent, tu potřebujeme teď. Nemáme moc času. Jinak to zvládneme bez vás. Need every minute here. Musíme využít každé minutky dnes. So. Takže, paní kolegyně van Brent, bod číslo 6, jde tady o plán obnovy. Už jsme o tom jednou mluvili. Máme ještě nějaké novinky, které byste mohla dnes, pak bych vám byl vděčen, kdybyste to učinila teď. Prosím, jste na řadě. Thank you, voorzitter. Děkuji, pane předsedající. Takže byla jsem zvláště potěšena, že pan minister Manět tady ještě jednou potvrdil, že toto je velice důležitá složka i v jeho očích. Je to totiž složka, která obsahuje inovace a to v otázce toho, jak můžeme použít naše prostředky ve vztahu k investicím do energetické účinnosti a obnovitelných energií. A toto je právě můj první bod, o kterém bych se ráda zmínila. Je to velmi eh, významná složka, protože podle eh, mého názoru je to poprvé, kdy tady máme celou řadu prvků, eh, které můžeme postavit vedle sebe. Jde o prostředky, které byly použity nebo nebyly použity a musí se vrátit a tyto mají být teď použity, 140 milionů, tak abychom se postarali o to, že tady budeme mít moderní nástroj financování a budeme moci i na lokální nebo regionální úrovni v našich členských státech vydat hodně peněz, Eh, tak abychom právě na eh, lokální úrovni mohli investovat. Toto je dobré pro pracovní příležitosti, je to dobré pro naše ekologické cíle a klimatické cíle a eh, nese to v sobě ještě další potenciál. Budeme moci místě vytvářet celou řadu nových pracovních příležitostí, které nebude jen tak možné přenést pak někam do zahraničí. Co se týče dopadů, a ještě eh, by to tedy mělo také eh, dopad na to, že by se mohly vygenerovat externí eh, prostředky. Komise by se chtěla postarat o to, aby například přes EPR mm, mm, eh, šly peníze do veřejných, do, do fondů, o, tak aby 7 až 8 eur investic šlo mm, do, na lokální úrovni. Já si myslím, že to je velice důležité, abychom toto podpořili v parlamentu. Myslím si, že to nejdůležitější, o čem musíme diskutovat mezi sebou, je právě transparentnost komise ve vztahu k tomuto systému financování. Tedy komisi musíme důvěřovat, tak aby tato inovativní myšlenka se dostala do pohybu. A tak, jak právě řekl pan ministr, je to vlastně jenom první malý krůček a pak tady bude dlouhodobě eh, bude hodně prostředků, které budeme moci uvolnit Eh, takový rolující fond pohybu to bude. Ale největší problém je ten, že naše, naši lokální investoři, eh, lokální územní celky nemají k dispozici dostatek finančních prostředků, dostatek kapitálu a eh, tímto způsobem bychom právě tuto mezeru mohli uzavřít. Jistě pochopíte, že má zpráva by byla jinak nepravděpodobná. Je tady, celá, je tady málo pozměňovacích návrhů, má to co dočinění s tím, že tato složka velmi úzce souvisí s tím, co parlament požadoval vždycky, tedy myslím tím návrh komise. A zároveň bychom chtěli vyslat jasný signál, doufám, že se nám to podaří s podporou všech ostatních kolegů a kolegyní z nejrůznějších frakcí, tedy signál tom, že je důležité, aby tato složka byla schválena co nejdříve. Doufáme, že začátkem září o tom budeme moci hlasovat, tak abychom pak mohli začít vyjednávat s radou a aby se celá věc dostala do pohybu co nejrychleji a mohla být schválena na prvním čtení. Takže Neříkám, že nemáte předkládat pozměňovací návrhy, všecko se dá ještě vylepšit, ale doufám, že to bude podpořeno, protože eh, tento nástroj financování potřebujeme a eh, měli bychom se napříč eh, přes všechny frakce co nejrychleji dohodnout, tak aby v září toto mohlo být schváleno. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. Je zde celá řada zájemců o diskuzi. Nejdříve pan Březina. Tak děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce, protože si myslím, že eh, tato záležitost je zpracovaná dobře. Eh, je možno samozřejmě použít peníze z Evropského programu oživení energetiky, které by jinak byly, bylo nutno vrátit. Eh, a tento program docela tvůrčím způsobem a dobře kombinuje finanční zdroje eh, s cíly, což je energetická eh, efektivnost a obnovitelné zdroje, no a s orgány místní samosprávy, kde tato řešení jsou asi nejefektivněji uplatnitelná. Nad čím si ovšem kladu otázku je to, jestli 114 eh, milionů eur z tohoto programu je alespoň ono kritické minimum, které může něco ovlivnit, jak daleko to má k tomuto minimu a eh, další věc je finanční nástroj. Jak dlouho se bude vybírat onen finanční nástroj a nakolik rychle bude k dispozici. Eh, pokud eh, má někdo odpovědi na tyto otázky, byl bych rád, kdyby se dnes ozvali. Děkuji za pozornost. Danke sehr, Frau. Paní Hall, děkuji. Děkuji. Já jsem se velice stručně. Chtěla jsem jenom poděkovat mm, paní zpravodajkyni. Souhlasím eh, s pozměňovacími návrhy, které tady navrhujete, ale eh, chtěla bych jenom dnes toto. Mm, trošičku se obávám, že jsou tady určité prvky eh, v radě, které zdá se jsou trošičku zmatené, co se týče toho, co plánujeme. Například když říkáme, že nemůžeme tady do budoucích závazků. Tady máme tuto eh, eh, frázi o penězích, které tady budou k dispozici. Eh, to jsou plány, které jsou vlastně známy. Ví se, že budou k dispozici tedy tenkrát se s nimi ještě nepočítalo, nebyly hotovi, ale eh, v členské státy, že mají peníze a musí je umístit nebo vrátit. Eh, třeba šéfové delegaci, jestli máte možnost poskytnout eh, nějaké další materiály nebo vstoupit do nějakých formálních diskusí s členskými státy, tak abychom zajistili, že některé tyto názory, mm, které byly tady vyjádřeny neformálně, aby aby se to neopanovali. Dankeschön. Děkuji, kolega Kančan. Děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj LS bych chtěl nejdříve zpravodajce poděkovat a sdělit jí, že s tímto návrhem souhlasím. Inovační fond většího objemu by měl být zřízen tak, abychom mohli realizovat tu zásadu, že je vhodné mít více krátkodobých investičních možností tak aby partnerství eh, mezi soukromou sférou a veřejnou sférou bylo posíleno. Pan minister říkal vlastně totéž. Eh, takže já souhlasím s tím, že bychom tuto příležitost eh, neměli opomenout, i když zde jde o 114 milionů, ale zcela jistě to bude ještě zdvojnásobeno nebo znásobeno až po té, co ta první část recovery plan bude splacena. Právě proto je dobré, že eh, ty prostředky budou eh, vkládány do eh, fondu. Tento fond je určen pro inovaci a samozřejmě, že má podporovat také finančně i soukromé a mezinárodní projekty. Je to fond, který by měl být velký. Hovoříme tedy o možnostech uvěrování, o účasti na důležitých projektech a celkově tedy je situace taková, že někdy ta původní eh, suma eh, se navýší. Eh, tyto prostředky by měly tedy skutečně dosáhnout značných eh, výsledků. Tento fond eh, však samozřejmě nemůže být eh, jediný pro financování těchto iniciativ. Také ještě existují jiné fondy pro soudržnost, ESCO a další. Všechny tyto jednotlivé fondy by mohly být eh, využity společně pro tyto projekty. Jde zde o eh, veřejnou oblast, o eh, lokální územní celky. Ano, ale tyto projekty by měly být financovány také z oblasti soukromého financování. Vy budoucnosti by ta struktura měla být změněna. RRP by mohlo zajistit eh, první eh, přechod, tak aby eh, také bylo dosaženo multiplikačního efektu. A poté zcela jistě toto bude realizováno. Byla zde otázka toho, jak dlouho to bude trvat. Nyní se nalézáme tedy v situaci určitého nátlaku na realizaci a je-li tomu tak, Ehm, že se jedná o fond jednoduchý, pak i Evropská unie by mohla eh, reagovat rychle. Posléze by se vše mohlo ještě prohloubit, eh, zlepšit, eh, tak abychom mohli využít lépe Eh, času. Eh, existuje i Elena, eh, toho bychom měli využít a prostřednictvím Eleny bychom měli také realizovat vše i z technického hlediska. A tyto projekty by měly mít nejméně 10 Závěrem však také musíme myslet ještě na další záležitost. Hovoříme-li o projektech s novými technologiemi, to bychom neměli prodlužovat lhuty. Lokální územní celky by tedy měli využít tu nejlepší moderní techniku již stávajících eh, struktur, protože jinak by se to všechno příliš prodlužovalo. A dnes eh, skutečně potřebujeme mnohé rychle. Pokud eh, bychom tyto charakteristiky mohli dodržet, pak ta práce bude dobrá. A pan ministr by nás mohl také doprovodit tak, aby tyto projekty mohlo být lépe realizovány. Kolem Kolega Šaldo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát naší zpravodajce k její práci. Zatím ještě nepřipravujeme mnoho poznacích návrhů, protože se domníváme, že je třeba to vzít rychle. Tradičně totiž na tento typ financování bylo políženo trošku zhora. Je třeba podpořit vše, co souvisí s investicemi do obnovitelných zdrojů energií a chtěli bychom se v této fázi vyhnout tomu, aby Eh, se zbyrokratizoval tento nástroj. Je třeba, aby města, regiony, obce města, regiony k tomu mohly mít eh, snadný přístup. Čili my sice vypracujeme pár pozměňovacích návrhů, ale domníváme se, že tady bude důležitá rychlost eh, postupu v Evropského parlamentu a poté rychlost v radě, tak abychom mohli rychle začít tyto prostředky vynakládat. Děkuji. Děkuji, pan Tošenovský. Děkuji, pane také se připojil ke kolegům a chtěl bych velmi ocenit eh, snahu paní zpravodajky, jak eh, maximálně pomoci energetice, která je tak, tak vážným, vážným objektem eh, Evropské unie a troufám si říct po loňských problémech také velmi, velmi těžkým bodem pro Evropu. Jako stínový zpravodaj bych se chtěl připojit k tomu, aby skutečně jsme tyto prostředky, které jsou eh, v programu oživení energetiky, zachovali pro energetiku, protože je to skutečně velmi významné. Na druhé straně bych eh, velmi zvažoval, abychom eh, nespojovali programy, které na jedné straně jsou velmi důležité, mají určitý delší horizont, jako je účinnost, která, na které se bude pracovat a musí se připravit takovéto projekty a e, tak, abychom i využili těch, pro, těch prostředků, které už v programu oživení byly, e, to znamená projektů, které byly připravovány a zůstaly pod čarou a e, ne všechny prostředky jsme pouze přesunuli do této, do této fáze, protože tyto projekty byly připravovány, jsou možná rychle realizovatelné a byly určeny proto, aby řešily ty krizové stavy, které jsme zažili. Určitě práce na účinnosti přenosové soustavě propojování jednotlivých věcí jsou nesmírně důležité a proto bych skutečně velmi oceňoval tento návrh, který paní zpravodajka zpracovala. Děkuji. Äh, Děkuji. Paní von Brent, chtěla byste ještě něco k tomu dodat? Komise, nejprve komise. Pan Kabu, něco dodat? If not necessary, it's better. Pokud ne, dobře, budeme rádi, protože potřebujeme získat čas. No, no, just, just... Děkuji, pan. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych je nejdříve poděkovat eh, členům parlamentu, kteří se eh, vyjádřili na podporu eh, návrhu komise. Je zcela jasné, že komise se vyjadřuje v rámci dohody s radou a parlamentem v souvislosti s plánem hospodářského oživení. My jsme se domnívali, že není dostatek finančních prostředků pro obnovitelné zdroje zdroje a energetiku jako takovou. Eh, ten plán na podporu hospodářského oživení je přijatelný jenom, když eh, fondy, které nejsou využity, budou zase vráceny eh, například do oblasti účinnosti a obnovy. Toto je velmi důležité. Víme, jak výhodné je to financování. Paní Van Brent to také zdůraznila ve smyslu zelené energetiky energetiky. Eh, ekonomické investice, eh, které jsou eh, přímo návratné, jsou velmi důležité a v, především investice do energetické účinnosti jsou velmi obtížné. Náš návrh má za cíl pomoci tak, aby projekt mohl být vůbec vytvořen. Eh, je eh, možné tedy využít eh, teprve poté také finanční podpory ze strany bank. Díky této malé pomoci je možné také investovat z oblasti Eh, soukromé. To znamená, že jedno euro ve veřejné oblasti, eh, které eh, poskytneme jako podporu, je určitou pákou pro motivaci soukromého investování. Zde padlo také několik otázek ohledně kritického Prahu. Hovořilo se o 114 miliardách, 114 milionů plus další prostředky oblasti. Eh, to je eh, velmi eh, účinné pro zlepšení energetiky a nesmíme tuto šanci opominout. Jedná se také o otázku určitého stálého fondu, ale tento fond eh, jako takový je vlastně určitou zárukou. Pokud určité prostředky eh, zůstanou, eh, pak je možné je využít po určitou dobu. To znamená, že je nutné mít dobré projekty na trhu, které po určitou dobu, ale ten trh by měl využít těch prostředků co nejrychleji. My doufáme, že eh, ta realizace bude velmi rychlá, ale přesto je nutné stanovit eh, zcela jasné podmínky. Tento fond by neměl být eh, stálý, měl by mít také jasnou lhůtu. Inovace také byla zmíněna také v zprávě paní Van pan Brent eh, se o tom hovoří a já se domnívám, že návrh komise bychom mohli v této oblasti skutečně zlepšit. Dále také technická podpora zde byla zmíněna. To je velmi důležitý prvek. Vy jste hovořil o 10%, ale my ještě nevíme, zda to bude 15 nebo 20%. To však není eh, o ním eh, podstatným aspektem. Každopádně technická pomoc, pokud to bude nutné, nutné, eh, bude také možná. Já bych chtěl jenom zdůraznit eh, to, co také bylo řečeno několikrát eh, dalšími řečníky. A sice je zde velmi přísný harmonogram. Máme zde lhůtu do konce roku, protože poté tyto prostředky eh, vlastně opustí eh, celou oblast rozpočtu a proto je nezbytné, aby ten návrh byl přijat do konce roku. Eh, děkuji v tomto smyslu politickým skupinám a zpravodajce i celému tomuto výboru za snahy, které realizuje belgické předsednictví rovněž zdůraznilo svou snahu do dosáhnout eh, cíle a respektovat eh, časovou lhůtu. Děkuji, paní Van Brent. Já heel kort. Eh, no, děkuji. Pane předsedo, za prvé je velice pozbudivé, že napříč všemi frakcemi tady máme velkou podporu pro stávající záměr a to je vlastně první podmínkou k tomu docílit úspěch a to si přejeme všichni. Co se týče otázky paní Hol, ano, kontakty s radou můžeme neformálně přeskoumat. Řekla bych, že eh, s belgickým předsednictvím rady jsem měla dost eh, kontakty, eh, běží to dobře předsednictví, teď musí odvést svou práci a pak eh, se budeme možná moci obrátit ještě na jiné členské státy, ale kolegy a kolegyně z jiných členských států, jako Němec, německé a španělské kolegy, bych ráda vyzvala k tomu, aby eh, své vlastní vlády tady trošičku kontaktovali a dohodli se a to co nejrychleji. Proč? Tak, jak řekl taky pan Kanteně, tady nejde o tolik, o tolik peněz. Je to 114 milionů eur. Když to dáme členským státům, tak by to znamenalo, že v německém rozpočtu jsou to drobnosti jenom drobné, pokud to má plynout zpátky ty peníze. Ale my tady eh, navrhujeme toto, chceme společně udělat to, že tyto prostředky pak eh, potečou do určitého fondu a ten bude eh, zmnohonásoben a tímto způsobem to v lokálním měřítku může být velikou pobítkou, velikým podnětem. To je ta skvělá věc. A Tady bychom něco měli udělat. Eh, tak by pak lidé ve vládě neřekli, já bych chtěl mít peníze zpátky, postarejte se o to, eh, aby se to stalo, postarejte se, aby eh, vlády se tady chovaly tímto způsobem. Co se týče technické pomoci. Také zastávám názor, že bychom neměli příliš mnoho vydávat na technické pomůcky. Tady do takzvaný rolling fund, abychom mohli na lokální úrovni investovat a tady musíme přeskoumat, jak by to konkrétně mohlo být realizováno. Možná, nebo tady to bude předložen dobrý pozměňovací návrh. Děkuji za tyto informace ještě jednou. Chtěl bych poukázat na to, že středa 14. červenec v eh, poledne, eh, to je lhůta pro, pozměňování, pro předkládání pozměňovacích návrhů. Máte poslední možnost. Tak, tím se dostávám k bodu číslo 7 a je to kolega eh, Gaston Franco. Hned mu předávám slovo, aby využil času. Návrh zprávy eh, máme k dispozici. Pane Franco, máte slovo. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, 23. června eh, proběhla první výměna názorů o akčním plánu EU na posílení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti. Já dnes nebudu hovořit dlouho. Eh, konzultoval jsem s nejrůznějšími odborníky v této oblasti a předkládám nyní eh, návrh stanoviska se čtyřmi body za prvé jde o nutnost inteligentní koordinace mezi členskými státy, eh, tak aby schopnosti v oblasti CBRN byly posíleny. Dále je nutné vytvořit skutečnou a průmyslovou politiku v oblasti občanské eh, a civilní eh, bezpečnosti, která je příliš roztříštěná. Chtěl bych tedy dosáhnout společné normy v této oblasti. Zdůrazňuji však eh, také to, že je nutné posílit stanoviska eh, malých a středních eh, podniků, které přispívají silně k inovaci v rámci sedmého programu bezpečnosti. Chtěl bych požádat, aby komise také své eh, aspekty eh, průmyslu eh, zahrnula do návrhu nařízení. Dále bych chtěl také, aby další výzkumné činnosti v oblasti civilní i vojenské byly posíleny a aby došlo k výměně nejlepších praxí. Dále je nutné také dále proškolovat odborníky na evropské úrovni, ale také E, mimo Evropskou unii e, na základě činnosti e, CBRN. Bezpečnost Evropské unie musí být propojena s bezpečností zbytku světa, protože tyto, tato rizika jsou skutečně průřezová a globální. Tolik hlavní body mého návrhu 3.9. je lhůta pro předložení pozměňovacích pozměňovacích návrhů a e, očekávám tedy vaše návrhy na pozměňovací e, body. I já budu e, předkládat takovéto pozměňovací návrhy a chtěl bych zdůraznit to, že tyto normy musí být skutečně celosvětové a měly by být také spojeny s otázkou důvěryhodnosti a důvěrnosti těchto informací. Děkuji a jako první se hlásí pan kolega Enšu. Děkuji. Pane předsedo, rád bych um, poděkoval a pogratuloval uh, panu Frankovi za jeho návrh. Zdá se mi um, to být velmi dobrý návrh, uh, obsahuje všechny nezbytné aspekty. A Chtěl bych se omezit na některé problémy, které z mého pohledu jsou velice důležité. A pro komisi členské státy ehm, Komise tedy jmenuje eh, tady ehm, členské státy eh, za zodpovědné, protože členské státy ehm, mají k dispozici nezbytné prostředky k tomu, aby mohly zakročit. Ale tady je zapotřebí konstatovat, že Mm, se mohou vyskytnout i situace, eh, kdy eh, příslušný členský stát není schopen zmobilizovat finanční prostředky k tomu, aby mohl eh, bojovat proti výskytu určité události právě v dobách krize. Za těchto okolností by postižené státy měly mít možnost dostat podporu z ostatních členských států. Takovýto příklad mm, byla aktivizace civilní ochrany, jednotky pro civilní ochranu eh, v EU. V Rumunsku ehm, to bylo minulý týden a členské státy tady ehm, do toho vstoupili. Jak jsem řekl, spolupráce se třetími státy je tady také velmi důležitá vztahu k, C, k bezpečnosti CBRN a rovněž vývoj na poli výzkumu ale také vytvoření laboratoří pro e, zhodnocení osvědčených praxí. V tomto smyslu i občanská společnost e, musí přispět svým dílem a také soukromé podniky. Ale toto může vést k bezpečnostním rizikům výzkum v takovýchto eh, laboratořích, tedy musíme zajistit to, že veškerá činnost těchto laboratoří nebude odpovídat bezpečnostním normám tak, abychom se vyhnuli riziku. Děkuji. Děkuji vám. Chce se k tomu vyjádřit eh, ještě komise, pan Halmans? Nikoliv. Měli byste k dispozici dvě minuty, chcete-li? Well, thank you, Chairman, if, if you insist. Pane předsedo, když trváte na tom, tak bych rád jenom řekl, že body, které tady byly nadneseny členy tohoto výboru, se nám zdají být eh, velice platnými body. Eh, to jsou všechno otázky, eh, které byly důležité také pro komisi, když dávala dohromady akční plán. Minule, když jsem tady byl, tak jsem získal trošku informací o aktivitách, mm, aktivitách mm, které jsme podnikli v oblasti implementace. A když se podívám na návrh mm, stanoviska, tak jsou to i stanoviska výboru LIBE. My jsme velice připraveni Um, vzít v úvahu vaše doporučení a poznámky a um, v tomto procesu implementace a myslím si, že um, to je tak všechno z mé strany. Děkuji, pane předsedo. Danke. Děkuji vám. Franko, ještě jednou, prosím. Ne, já již nechci hovořit, jenom bych chtěl poděkovat uh, kolegům a uh, vaše návrhy a poznámky rád zapracuji. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ano, děkuji vám srdečně. Ještě jednou upozorňuji na to, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 2.12. ve 12 hodin. A poté, promiňte, to asi nebylo správně, 2. 2. Eh, září. 2. září, ano. anebo je to nějak jinak? Ano, takže 2. září a potom na podzim má e, toto stanovisko být e, projednáno závěrečným způsobem. To znamená, že můžeme nyní uzavřít e, tento bod a jsme také skvělí, že jsme se vlastně předběhli. Bohužel však máme malý problém. Následující host bohužel ještě nedorazil. Eh, pan Bart Gordon, předseda výboru pro vědu a technologie ze sněmovny reprezentantů. Eh, já jsem doufal, že budeme mít eh, trochu více času pro něj. Sekretariát jej každopádně hledá, abychom mu mohli věnovat více času a tak uděláme teď trošku přestávku, ale prosím neutíkejte nikam daleko. Není nás zde příliš mnoho a přitom se jedná o velmi důležitý bod Eh, který eh, je nutné projednat eh, ve smyslu spolupráce s USA. Právě kooperace s USA a našich výborů by měla být intenzivnější, takže máme vynikající je kolegyně eh, Madurela a eh, proto bych chtěl využít této příležitosti, abych ještě jednou poblahopřál jí eh, k vítězství v mistrovství světa. No, je to poněkud obtížné právě pro mě, ale chtěl bych přeci jenom poblahopřát k tomuto skvělému úspěchu španělského týmu. That's a problem. No, to je trošku obtížné. Takže malá přestávka a prosím o trpělivost. Dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně, rád bych znovu zahájil naše zasedání. A chtěl bych mezi námi přivítat pana Báta Gordona, předsedu výboru pro vědu a technologie sněmovny prezentantů USA. Srdečně ho vítám. Je nám eh, velikým potěšením, že předseda výboru Eh, v sněmovně reprezentantů se za námi dostavil. Je to pro nás velké vyznamenání. Eh, bylo to trošku obtížné skoordinovat termín, eh, tak aby všichni kolegové se mohli dostavit, ale bylo to pro nás velice důležité, abychom s vámi navázali kontakt a pohovořili, protože otázka spolupráce mezi americkými politiky a evropskou politikou je důležitá nejen teď, ale i do budoucna. A proto jsme velmi rádi, při, přijali vaši nabídku a jsme velmi rádi, že s vámi můžeme teď strávit eh, tři čtvrtě hodiny a pohovořit s vámi. Pane Godne, nejprve bych vám rád dát dal příležitost. Funguje to? Chtěl bych vám dát možnost eh, nás oslovit a pak budeme mít s vámi malou diskuzi. Myslím, že máme takových 45 minutek. Děkuji. Vítejte a můžete začít. Děkuji, pane předsedo. Ehm, děkuji. Mm, Vážení, vážený pane předsedo, vážení členové výboru pro průmysl, výzkum a energii, děkuji vám za eh, pozvání. Jsem rád, že jsem se mohl dnes dostavit za vámi a ve s vámi diskusi. Měl jsem příležitost eh, být eh, minulý týden s panem předsedou Buskem, nebo před minulým týdnem, a byl ve Washingtonu a tam jsme diskutovali o spolupráci EU a Spojenými státy. A na konci diskuse se mě zeptal, proč se tak zajímám o spolupráci mezi USA a EU, nebo nebo o transatlantickou spolupráci. A já jsem mu řekl, že důvodem toho je to, že mám devítiletou dceru, kterou miluji. A myslím si, že Ona, stejně tak jako vaše děti nebo pravnuci, eh, by mohli eh, zdědit národní eh, standard životní, který bude nižší než ten, který měli rodiče. To byl vlastně odvrat od amerického snu. Ale myslím si, že je to také i sen váš. Důvodem toho je, že existuje asi 6 miliard lidí na světě. Polovina z nich mm, vydělává méně než 2 eura za den. A tak zcela jistě nebudeme chtít konkurovat mm, v oblasti nákladů na práci nebo mzdové oblasti, ale spíše musíme pracovat na produktivnější technologii technologii ale eh, některé z těchto nízkonákladových zemí hodně intenzivně investuje do výzkumu a technologie eh, a využívá také svých, eh, veliko, své velikostí trhu získání technologického transferu a někdy se snaží ze svých standardů udělat standardy mezinárodní. Jiné země jsou zase velikými exportéry energie a myslím si, že oni by pak v konečné instanci mohli využít těchto vývozů a mohlo by to také ohrozit naše bezpečnost dodávek energetických, protože USA a EU máme spoustu společných společných cílů, hodnot a podobný mm, e, životní standard. A proto si myslím, že je velice důležité ve zájem zájmu, abychom spolupracovali. Zvláště v oblasti výzkumu. Tady nejde jenom e, z toho dostat nějaké výhody tržní, ale spíše mít sdílené pozitivní hodnoty, jako je třeba e, bezpečnost energetických dodávek, klimatické změny, čistá voda a také trvale udržitelná planeta. Takže jaké jsou překážky ve spolupráci mezi námi zákonodárci? Za prvé, exekutivní oblast využívá těchto hybných nástrojů pro takovéto dohody, ale myslím si, že je tady velice důležitá legislativní role v oblasti dohledu, poradenství a legislativní činnosti, kde je to nezbytné. E, jazyk také někdy vytváří problémy. Ovšem, teď s Lisabonskou smlouvou je jednodušší, aby americký kongres navázal jednotlivé kontakty s mnoha e, národy v Evropské unie. A předtím bylo obtížné navigovat nejrůznější jednotlivé parlamenty. Ale za 26 let mé činnosti a diskuzí mezi parlamenty jsem měl pocit, že největší bariérou pro dosažení konkrétních výsledků je nedostatečná možnost eh, propojit diskuze eh, členů parlamentů se svých legislativními pravomocemi. Například bylo by jak zajímavé a také určitě na čase, kdybychom dnes vedli diskuzi o eh, společné regulaci velkých bank, a jiných finančních institucí. Ovšem ani váš výbor, ani můj výbor nemá e, správné pravomoce v oblasti jurisdikce, e, takže se tady nedostaneme moc dále. Takže nejproduktivnější způsob je zase propojit tady jurisdikci s cíly, kterých je možné dosáhnout. Nedávno jsem se podobně angažovala Velká Británie a sice výbor pro vědu. E, měli jsme tady společná slyšení v oblasti geoengineeringu a náš výbor se zabývá oblastmi dlouhodobého výzkumu a vývoje a Velká Británie zase udělala udělat takový přeskum otázek mezinárodního řízení. Chceme vytvořit společnou zprávu a já to pak tuto zprávu poskytnu tomuto výboru. Myslím si, že existuje celá řada ještě dalších zajímavých oblastí přeskumu. Jeden ze společných otázek eh, jsou cenné eh, půdní materiály a také strategické materiály, eh, jak zpráva o pracovní skupině Evropské komise a také americká zpráva ukazují, že Čína má 90 až 95 nejcennějších půdních dodávek cených minerálů. Eh, dále eh, oni tedy zvažují, že je omezí tyto vývozy. Toto eh, je, může být zneklidňující pro naše ekonomiky, protože tyto materiály jsou velice významné pro celou širokou paletu alternativních energií a také telekomunikační produkty, stejně tak jako mají další užitky. Takže pokud si myslíte, že Eh, by bylo vzájemně užitečné pořádat takové paralelní slyšení, eh, tak bych určitě použil tohoto modelu, tak abych povzbudil ostatní eh, předsedy výboru, aby sledovali tuto společnou práci. Jeden z předsedů mi řekl, že otázka práv duševního vlastnictví by mohla být také zajímavá. A veslanec Kennard mm, by rád začal mm, spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. A konečně rád bych poděkoval panu Reinhardu Bitikoferovi a sekretariátu ITRE za jejich pomoc pomoc, za to, že také umožnili výměnu našich pracovníků, kteří zase budou moci pochopit problémy ze svého pohledu, z pohledu našich výborů. A dovolte mi, abych na závěr ještě eh, řekl, že dlouhodobé přátelství mezi eh, USA a Evropou má své zjevné, má zjevný původ. Mnoho amerických rodičů nebo prarodičů je totiž původem, eh, jsou to Evropané. A toto pouto je příčinou různých kulturních afinit. Tedy mnoho víze, před kterými dnes stojíme, se nevztahuje specificky k jedné zemi nebo jednomu kontinentu, ať už diskutujeme o budoucích energetických zdrojích nebo o ochraně hrozby před mm, kybernetického prostoru nebo klimatické změny. Já věřím, že když přátelé spolupracují, tak se vzájemně posilují. Ještě jednou vám děkuji, pane předsedo, a teď bych uvítal ehm, poznámky nebo otázky. Děkuji. Ganz herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji. Pane kongresmene Gordno, za tyto krátké poznámky, které neznačují, že nejen obecně, ale i velmi konkrétně existují dnes problémy, které spolupráci mezi USA a eh, Evropou zdůrazňují. Jsou to otázky eh, energetické, otázky duševního vlastnictví. I toto jsou otázky, kterými se zabývali eh, v minulých měsících a budeme se jimi zabývat i nadále. Bylo by tedy moudré, kdyby eh, obě politické úrovně v Evropě a v USA více spolupracovali, nejenom tedy na úrovni vlád, ale také na úrovni parlamentu. Myslím si, že existuje mnoho výměn, mnoho návštěv, ale mnohé se můžeme ještě přiučit v těch otázkách, které se týkají každodenní spolupráce. Této příležitosti chceme dnes využít. Někteří kolegové se již eh, přihlásili a proto předseda musí být zdrženlivější, aby všichni měli možnost ještě přispět do diskuze. Dovolte mi jen, abych krátce také přivítala paní Savala eh, více předsedkyni eh, toho, této delegace USA. Eh, Srdečně vás vítám, jste členkou také eh, v našem výboru. Nejdříve se hlásí paní Rera Madurel, která je koordinátorkou eh, z skupiny SD je ze Španělska a včera vyhráli eh, titul mistra světa ve fotbale. Jedni říkají, že měli štěstí a druzí říkají, že si to zasloužili, ale my blahopřejeme. Prosím, máte slovo. Trošku dnes grogy, protože jsem to všechno to poslouchal ten eh, zápas včera večer. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji vám srdečně, děkuji, pane Gordne. Děkujeme samozřejmě velmi za to, že jste přišel k nám, že jste nás navštívil. Eh, tato výměna názorů, která je tak zajímavá, tedy může být realizována díky vaší návštěvě. Máme samozřejmě také zájem o to, abyste posoudil naše úpravy a regulace. Eh, myslíme si, že tato spolupráce je velmi důležitá. Model vaší země v nejrůznějších oblastech, eh, ve kterých pracuje náš výbor, by eh, měl být ještě více posuzován. Díky vaší přítomnosti se dozvídáme mnohé z první roky a proto eh, také mám možnost položit několik otázek. Já bych ráda hovořila o politice v oblasti výzkumu a vývoje. Eh, ta je založena na dlouholeté tradici a určité iniciativy byly také korunovány mnohými úspěchy. V Evropě jsme nyní v takovém okamžiku, že nejdůležitější nástroje projednáváme eh, nově. Eh, znáte rámcový program velmi dobře a znáte také příslušné prostředky, Koncenzus by však měl být ještě hlubší a také eh, postupy by se měly eh, zjednodušovat, tedy postupy eh, při předkládání projektů a projednávání financování. V našich debatách se velmi často v diskuzích také Eh, uvádí USA jako reference. Eh, hovoří se o tom, že eh, vaše výsledky se získávají lépe a že také výsledky mají větší důvěru, že se tolik neorientujete na byrokratické aspekty. Možná, že byste nám váš model mohli ještě vysvětlit přesněji. Viděno zevnitř a viděno zvenčí je to vždy eh, velmi rozdílné. Dále také v Evropě potřebujeme více vědců. Počet vědců a badatelů na hlavu na zemi je tedy u nás mnohem nižší a my přitom potřebujeme také více rozpočtových prostředků. Jak vy to ale děláte u vás? Jak mladým eh, také říkáte, studujte třeba přírodní vědy? Jak ty programy mohou být takto eh, zlepšovány? Takže bychom rádi slyšeli něco o vašich zkušenostech eh, účasti soukromého sektoru. My jsme dosáhli určitého zlepšení v těch syntézách a využili jsme podobných iniciativ, ale prosím o vaše posouzení. A ještě poslední otázka, pane Gordne. Co byste změnil na vaší politice v oblasti vědy a výzkumu. Eh, takovéto posouzení by nám pomohlo také eh, dále. Děkuji. Chcete odpovídat pokaždé na každý dotaz, nebo jich si několik najednou? No vzhledem k tomu, že tady v tomto vystoupení bylo vlastně tolik dotazů, tak bych eh, raději odpověděl rovnou. Nejprve bych rád uvedl, že si myslím, že věci v naší zemi se domnívají, že u nás je příliš mnoho byrokracie. To je univerzální stížnost. Hovořila jste o celé řadě věcí. Jednak eh, mladí lidé, eh, nás trápí stejná věc. Koncem 50. let, eh, kdy tehdy Sovětský, unio, Sovětský svaz pardon, spustil, vypustil sputniky, tak jsme viděli, že vlastně zaostáváme v tom, co jsme se domnívali, že naše vedoucí technologie a měli jsme obavy o svoji bezpečnost. A výsledkem eh, vlastně mého výboru na úrovni kongresu eh, byl vznik NASA. NASA představovalo inspiraci pro celou generaci vědců. Bohužel většina těchto vědců se nyní blíží ke konci své kariéry a nás trápí uh, stejný problém, tedy co bude představovat inspiraci pro naše mládež. Doufáme, že alternativní stroje energii budou právě takovýmto inspirativním tématem. A další problém, který jsme zjistili, to bylo v roce 2005. Jsem se obrátil, myslím, že to je relevantní pro to, co vy děláte, jsem se obrátil na naši Národní um, akademii věd, aby vypracovala zprávu o konkurenceschopnosti Ameriky v 21. století. A Akademie nám podala velice temnou zprávu, ve které stálo, že pokud budeme pokračovat stejným, eh, stejným způsobem jako do posu, tak nás čekají velké problémy. Pokud je o investice do výzkumu, naše federální investice zůstávaly eh, stále na stejné úrovni a pokud je o investice soukromého sektoru eh, vnitrostátně, tak tam to klesalo. Důvod byl ten, alespoň podle mého názoru, že tam to je tolik propojeno na čtvrtletní výsledky, že prostě podniky nechtějí investovat do eh, vzdálenější budoucnosti, protože potřebují dostávat výsledky hned, každé čtvrtletí. A trošku je to odlišné u mm, high-tech, eh, ale v celku to, myslím, platí pro eh, celý ten sektor. Čili doporučení naší akademie věd bylo, že musíme zdvojnásobit investice do výzkumu a vývoje v příští dekádě. Já jsem se obrátil tedy na legislativce s tímto požadavkem, ovšem bude obtížné samozřejmě tento směr udržet v takto těžkých hospodářských časech. Další věc, na kterou bych rád upozornil, je, že akademie také ve své zprávě hovořila o tom, že americké děti mají horší výsledky v matematice a v přírodních vědách v mezinárodních srovnávacích studiích než děti v jiných zemích. My jsme se snažili zjistit, proč tomu tak je, že by Američané nebyli tak chytří. E, přitom jsme potomky Evropanů, tak geneticky by to asi nesedělo. A zjistili jsme, že 50% našich učitelů na, na e, druhém stupni e, nebo na střední škole nemělo vlastně osvědčení pro to vyučovat matematiku. To znamená, to je velký problém ti učitelé vlastně neměli vystudovanou eh, matematiku, nebyli proto ani akreditovaní. Dám vám příklad. Můj otec byl zemědělec. Eh, když přišla druhá světová válka, tak eh, vstoupil do armády, po válce se vrátil domů a účastnil se určitého nadačního programu, takže mohl vystudovat vysokou školu a získal titul v oblasti zemědělství. Potom ovšem musel otec hledat jinou práci kvůli hospodářské situaci a stal se um, učitelem na škole. Byl, pr- byl poslední, koho ta škola nabrala. A protože byl poslední, tak musel, tak musel učit uh, na uh, střední škole přírodní vědy a zároveň vést uh, dívčí basketbalový tým. Tak uh, Eh, nevím, proč jsem měl lepší předpoklady. A nyní o 60 let později to vypadá podobně. Já bych, nevím, jak to u vás, já bych doporučil. My jsme aspoň přijeli legislativu, kde jsme nastavili určité programy, kde se snažíme eh, vybrat eh, šikovné učitele, kteří ale nevystudovali matematiku či přírodní vědy a během léta pro ně máme um, určité granty, aby si získali akreditaci pro tyto předměty. Také jsme zavedli na dnešní program mm, pro studenty, kteří studují matematiku či přírodní vědy, eh, aby vystudovali také pedagogiku a po pět let učili. Pět let je pro nás důležité, protože většina učitelů nám odchází v prvních pěti letech, jsme zjistili. Dále máme mm, program pro ty, kdo vystudovali matematiku či přírodní vědy a možná dnes působí v armádě, nebo to jsou třeba účetní, a těmto usnadíme rychlý vstup do, eh, do učitelské profese. Čili pokud toto pro vás představuje problém, tak si myslím, že takováto řešení jsou důležitá. A jakmile potom máte ve třídách lidi eh, takovéto typu, tak potom to bude představovat inspiraci eh, pro další učitele. Často v našem výboru vystupují držitelé Nobelovy ceny a vždy hovoří o učitelích, kteří je formovali, kteří je inspirovali. Takže já si myslím, že to je důležité v přístupu k mladým v řešení tohoto problému. A pokud je o soukromý sektor, a tady zase zmíním jednu věc, kterou jsme tady eh, zrealizovali, myslím, že to bude pro vás relevantní, bez ohledu na to, kolik prostředků budete vynakládat, někdy to nebude stačit. Eh, vždycky je víc dobrých nápadů, než kolik je eh, veřejných, ve veřejném rozpočtu dolarů či eur. Čili musíme samozřejmě se snažit optimálně veřejné prostředky vynakládat. Zjistili jsme, že máme 25 různých agentur, které řeší Eh, výzkum v oblasti nanotechnologií. To je jenom na federální úrovni. 15 těch agentur eh, měly přímé financování, eh, zbylých 10 vlastně provádělo nebo se zabývalo regulačním rámcem. My jsme tedy ustavili koordinační radu pro činnost těchto agentur, tak abychom optimalizo- optimalizovali výdaje z veřejného rozpočtu, abychom dostali synergii. To určitě Eh, Může to takto provádět eh, také v rámci Evropské unie, koordinovat tedy eh, mezi různými členskými, státami, členskými státy. Kromě toho máme poradní výbor pro průmysl. Jeho členové nás informují o tom, jaké průmyslové aplikace průmyslový sektor potřebuje na co by se měl výzkum zaměřit. Čili pokud chceme převádět potom výsledky výzkumu do praxe, potřebujeme znát eh, názor a potřeby soukromého sektoru. A poslední věc, kterou jsme provedli, požádali jsme soukromý sektor, aby nám sdělil mm, za předpokladu, že tedy eh, budeme eh, se výzkum zaměří na tyto průmové oblasti, které potřebujeme, tak co, eh, jak bude potom potřeba proškolit pracovní sílu a zavádíme vlastně školící programy, které umožní získat eh, pracovníkům nové dovednosti. Tak to byla další věc, kterou jsme zavedli. A to je vlastně taková jako si obdoba OŠA eh, vašeho. A potom také nám říkali výzkumníci, že potřebuje větší nezávislost. Na federální úrovni máme agenturu DABA, Eh, týká se to investic také do eh, obraného výzkumu. Tam se eh, tam vyvinuli GPS, nebo to je obdoba také programu Galileo a podobně. A důvod, proč tato věc byla tak úspěšná, byla, že tady bylo velké riziko, velká, velká odměna. A z toho, co mi říkají přátelé v Evropském parlamentu, tady je kultura taková, že se nebere na sebe příliš velké riziko, protože pak, když to zkrachuje, tak eh, jste jaksi eh, stigmatizován. Svým způsobem tomu tak bylo i v naší vládě a proto eh, lidé se snažili jít pouze cestou drobných, malých, postupných zlepšení. A pokud se potřebuje dostat odsud tam, urazit nějakou velkou vzdálenost, tak to prostě nelze takovými to drobnými postupnými kručky. A proto jsme ustavili e, zvláštní program v rámci Ministerstva pro energetiku. E, bylo to postavené na modelu této agentury DABA, to znamená vysoké riziko, vysoká odměna. S tím, že ti lidé vědí, že většina toho, co udělají, se možná nepovede, ale něco obrovského tam vznikne jednou za čas. Já eh, nebudu zacházet do detailů nyní, ale myslím si, že je důležité si část rozpočtu vyčlenit eh, na této účely. A v našem posledním zákonu žádáme od naší eh, Národní nadace pro vědu, aby minimálně 5 prostředků na výzkum šlo na tuto oblast, kde je vysoké riziko a zároveň možnost vysoké odměny. Doufám, že tím jsem odpověděl na vaše dotazy. Anke. Děkuji. Děkuji, Pavel Rybich, kolega EPP z Rakouska. Ano, rád bych poděkoval pro, srdečně, protože tento rozhovor a výměna názorů pro nás všechny je velice důležitá. Minule jsme byli společně v Americe a myslím si, že je zase na čase, abychom našli takový nový podnět pro další spolupráci e, za prvé ve velké oblasti vědeckých projektů, e, kdy v podstatě máme šanci jenom tehdy, když budeme spolupracovat celosvětově, když budeme držet pohromadě a společně investovat e, do získávání zásadních poznatků, které jsou pro nás důležité, ať už je to E, výzkum vesmíru a nebo výzkum v oblasti fúzí, e, projekt ITRE, e, ITRA nebo solární výzkum, tak jak teď oznámil předseda. Takže to jsou ony velké projekty, které nás natchnou do budoucna všechny, ale musíme také jednat společně. Tady musíme vytvářet nové společné organizační struktury. Druhý bod máme eh, eh, velmi eh, silnou scénu malých a středních podniků. Jak se vám daří získávat malé a střední podniky hm, stále více pro další vědu a výzkum? Hmm. Jste dovolil, pane kongresmene, tak tady vám dlouhý seznam um, řečníků. Um, kdybyste vzal dva, tři dohromady, jinak by se totiž nedostali na řadu všichni kolegové. Paní kolegyně Herco. Uh, Thanks to Mr. Gordon to visiting us and to uh, share his views. děkuji panu Gordonovi, že nás uh, navštívil. Je vždycky uh, je, je, souhlasit, protože mm, když mm, mm, se setkáváme s ministry financí, tak většinou nesouhlasíme, protože ministři financí to jsou ti, kteří vlastně zabíjejí naše velké plány, co se týče vědy a infrastruktury. Tedy vy říkáte, že chcete v, příštích deseti letech zvojnásobit peníze, které dáte do výzkumu a to je opravdu velká dobra pro evropské ministry financí. Co se týče řízení financí, Jedna, mm, jedna z cesta, kterou jsme se dohodli, je mm, velký výzkum do investice do infrastruktur a hlavně ITER. Je to. Mě, mm, mě, skutečně mě zajímá váš názor na ITER, jak jsme o tom diskutovali na tomto výboru. E, co si myslíte, co by mohli US, co si myslí USA o budoucnosti energie e, v, v dalším období? Rád bych se zmínila o také o tom, že tady existují základní otázky, které by mohly být naším společným zájmem. Bylo by skvělé, kdybychom mohli diskutovat o přístupu založeném na riziku eh, proti přístupu založeném na opatrnosti. Vy jste o tom už hovořil Eh, Evropa se zpomalila, protože to bylo založeno na přístupu založen na větší obezřetnosti, ale bylo možné dobré také diskutovat o základní otázce životního cyklu. Co třeba si myslíme eh, v obou částech kolem Atlantického eh, oceánu o klonování. Myslím si, že životní cyklus a také otázky kyberproskratického prostoru, to jsou všechno základní věci, protože výzkum, ten se vždycky dostává na další stupeň a souvisí to také s otázkou morálky. Já si myslím, že bychom měli společně najít odpověď odpovědět na tuto otázku. Ještě jednou děkuji za to, že jste se mezi nás dostavil. Pan kolega Kančen. Grazie, presidente. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Gordne. Já se domnívám, že je velmi užitečné spolupracovat, eh, tak jak jste to sám řekl. A spolupráce s USA musí být eh, posílena tak, eh, aby probíhala paralelně, tak, eh, abychom naše práce mohli také zharmonizovat. Dnes bychom se měli však soustředit na jednu důležitou věc. Vy jste hovořil o výzkumu, ale třikrát jste řekl eh, také slovo bezpečnost. Bezpečnost ve výzkumu. Eh, hovořil jste o výzkumu v oblasti informatiky, eh, hovořil jste o bezpečnosti jako takové. A já bych chtěl položit následující otázku. Eh, poskytovat bezpečnost to také znamená chránit soukromou oblast a má kolegyně hovořila o morálce, což spolu souvisí zajistit bezpečnost a chránit soukromou sféru. To je téma, které je zásadní, pane předsedo. Co tedy říkáte tomu, jak by mohla vypadat ta rovnováha, jak daleko můžeme jít a jak se můžeme také zříci bezpečnosti, do jaké míry. Pan Hudy. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, také panu Gordonovi za to, že eh, přišel mezi eh, nás. Byl zde také pan Biden a hovořili jsme s ním o změně eh, atmosféry. Vidíme, že se navazují nové vztahy. Víme, že veliké výzvy eh, mohou eh, být eh, vyřešeny vědou a rád bych je věděl, jak se díváte na dvě otázky. My jsme v Evropě velmi svázáni s otázkami duševního vlastnictví. Je zde otázka jazyku, když jsou patenty předkládány, pak je také toto spojeno s otázkou jazyku a přitom vycházíme ze tří jazyků před především v souvislosti s patenty. Jaké řešení vy eh, máte také v souvislosti s Čínou? Eh, v této souvislosti. A jak se díváte na eh, státní podporu velikých vědeckých projektů? s Před O, jsou také otázky porů Airbusu a dalších Airbus prohrál v té první eh, části. A jak vy se díváte na otázku státní podpory eh, ve smyslu eh, pokroku v této vědecké oblasti? Ještě kolega Bytykofr a potom odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je to velkou příležitostí mít možnost si vyměnit tady názory a velmi vítám také to, že přišel pan Gordon, který byl takovou hybnou silou v rámci tohoto kontextu transatlantické spolupráce a dialogu mezi legislativci a to po dlouhou dobu ale eh, tím, že navštěvuje dnes náš výbor, eh, tak eh, mm, mm, je opět takovým signálem silné spolupráce mezi tímto parlamentem a kongresem. A myslím si, že je to určité uznání skutečnosti, že po Lisabonské, poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, tak Evropský parlament bude silným hráčem v mnoha otázkách a proto eh, si eh, vážím této spolupráce. Já na toto nahlížím jako na jasný politický signál, pane eh, předsedo. Něco, co je, je to spolupráce, která je založena na širší bázi, nejenom mezi vaším výborem a naším výborem, ale také mezi nejrůznějšími výbory mm, kongresu a tohoto parlamentu. A jak jste již naznačil, je tady, myslím, několik věcí, které bychom měli projít, tak abychom eh, posílili ehm, eh, naši spolupráci, která je už dobře strukturována. A sice musíme eh, oslovit lidi v různých ehm, ehm, výborech, ti, kteří jsou zodpovědní za to, že budou dohlížet na transatlantickou spolupráci. A Mohli bychom mm, také rozšířit již mm, stávající výměnu našich pracovníků, mohli bychom organizovat společná slyšení. A rovněž eh, se mm, eh, také díváme na příslip, který eh, příští kongre, o kterém příštím kongresu bude hlasovat. Tady jde o zřízení úřadu v Bruselu, tak jako ho má tento parlament ve Washingtonu. Je tady řada otázek, v kterých eh, by naše spolupráce mohla být užitečná pro obě strany. A eh, sice tím, eh, že tady bude lepší porozumění a že také poskytneme lepší služby našim občanům. A chtěl bych explicitně podtrhnout váš názor, který se týká minerálů vzácných. Myslím si, že to je velice důležitá aktuální otázka, která má veliký strategický význam. A Měli bychom se soustředit stejně tak na přístup k těmto ceným materiálům, nebo minerálům, pardon, stejně tak jako e, na nové technologie, e, které nám umožní lepší e, využití těchto minerálů a toto by zase mohlo poskytnout ekonomickou příležitost našemu průmyslu. Ještě bych dodal další otázky jako nanotechnologie, ne, břidlice, to by mohlo posílit naši spolupráci a já jsem velice vděčen, že jste vyvinul toto úsilí během posledního roku eh, vaší činnosti v kongresu a eh, že jste se stal takovým motorem při podporování této eh, agendy. Děkuji. to uh, Tak to bylo hodně otázek, pokusím se o stručnost. První otázka se týkala Ehm, našich výzkumných podniků, jejich struktury. V zásadě máme národní laboratoře, vy máte něco podobného. A po, dále je potom zde výzkum na vysokých školách. My jsme eh, také část toho eh, zavedli do našeho posledního zákona pro oblast výzkumu, kdy ustavujeme tzv. HERBS. Ehm, ty pravděpodobně budou mít svoji základnu právě v té infrastruktuře buď vysokých škol nebo výzkumných středisek, těch národních laboratoří tedy, a budou se věnovat jedinému tématu, například sluneční energii a schromáždí, schromáždí se v nich ti nejlepší výzkumníci a budou působit dlouhodobě. A dále, pokud se příklad solární energie, tak například také eh, je třeba dosáhnout těch průlomů. Například pokusit se propojit nanotechnologie s energií slunce, eh, tak aby byla eh, lépe využitelná pro člověka na Zemi. A tady ustavujeme například, jak ono se to jmenuje, Frontier Centers, tedy průkopnická centra, a ta budou působit krátkodobě, kde opět se schromáždí ti nejlepší výzkumníci, možná třeba jenom na dva roky nebo na rok, a opět se zaměří na jedno konkrétní téma, kterého se snaží nalézt řešení. Tím tedy ošetříme některé eh, problematické části v tom řetězci výzkumu. Eh, pokud o malé střední podniky, to bereme velmi, máž velmi vážně. Domníváme se, že více jak 50 nově vytvořených pracovních míst je právě v těchto podnicích a tady tedy činíme celou škálu kroků. Jednak eh, máme vyčleněné prostředky, například na federální úrovni, pokud máme tolik, tolik a vyčleněno na eh, určitou věc, tak eh, část toho eh, vždycky je dedikováno na malé a střední podniky, dále máme půjčky pro malé a středně velké podniky, ale možná, a to by možná byl pro vás hodný model, máme konkrétní program, který se realizuje v jednotlivých státech USA. Je to takzvaný program NEP a totiž celá řada malých a středních podniků nemá dostatečné zdroje proto, aby měli například svého ekonoma nebo své, svého grafika nebo, nebo eh, technika, inženýra. A proto vlastně se vytvářejí takové půly odborníků na různé oblasti a malé a středně velké podniky potom mohou čerpat z této expertízy, eh, využívat tyto expertní pracovníky. Eh, mění se, není to procento, ale původně to bylo nastaveno dvě třetiny na místní úrovni nebo státní úrovni, jedno, jedna třetina šla z federální úrovně pokud jste malý nebo středně velký podnik, tak si asi nemůžete dovolit svého vlastního grafika, ale můžete se obrátit na tento program a podělit se o grafika, který tam je k dispozici. Takže to je věc, která může pomoci malému a středně velkému podnikání. Dále zde byl dotaz na například jadernou fuzi. To bude složitý problém, bude trvat hodně let, ale právě v té oblasti vysoké riziko, vysoká odměna si, myslíme, si myslím, že je potřeba se tomuto tématu věnovat, protože eh, jakkoliv se nám líbí energie větru a slunce, tak eh, slunce nesvítí pořád, vítr nefouká pořád, musíme prostě mít eh, nějaký základní zdroj energie. Myslím si, že jaderná fúze určitě cesta, kterou bychom měli jít. Pokud jde o přírodní vědy, o vědě o živých organismech, o klonování. Tady eh, jsme velice znepokojeni v USA, ale pokud eh, by existovala nějaká vědecká cesta, pokud existuje tedy, tak se někdo po ní určitě vydá. A proto se my musíme snažit eh, přinejmenším stanovit etická pravidla, nějaká minimální pravidla pro tuto oblast, alespoň pro naše zemi a pokusit se hrát vedoucí roli. Dále Eh, syntetická biologie, biologie, to jde nad rámec věd o živých organismech. Určitě eh, bude eh, se rozvíjet personalizovaná medicína a já si myslím, že je třeba spolupracovat velmi transparentně, pokud je o syntetickou biologii a nanotechnologie, že jak v Evropě na kontinentu i u nás se zabýváme těmito věcmi a měli bychom se vyhnout problému s Monsanem, eh, s těmi geneticky modifikovanými um, osivy. Vím, že to je zde citlivé téma, ale syntetická biologie jde svojí cestou, nanotechnologie také eh, jde svojí cestou. Musíme spolupracovat, eh, naše země, vaše země, a pokusit se vypracovat kvalitní soubor, respektive kvalitní tedy výsledky ve vědě a vědět, co je nebezpečné a co nikoli, ať už z hlediska výroby nebo z hlediska potom použití. Protože když se dnes na sebe dáte například sluneční krém, tak eh, tam určitě je nějaká nanotechnologie. Tak už, to už je prostě dnes realita. Takže určitě je to oblast společného zájmu. Dále jste se ptali na nanobezpečnost a vůbec bezpečnost. Já jsem ji používal v několika kontextech. Eh, Jednak je zde bezpečnost ve smyslu mé osobní bezpečnosti, ale také ve smyslu životního standardu. To je také určitá jistota. Takže to také vnímám jako téma. Nebudu tady zacházet do této široké diskuse, ale kdybychom toto téma bývali trošku více předjímali, tak by možná ta situace dnes nebyla taková, jaká je. Samozřejmě existuje zde kulturní rozdíl. USA stojí o zachování důvěrnosti, soukromí. Myslím, že váš pohled na eh, ochranu soukromí je trošku odlišný od našeho, ale pokud se podíváte dnes do International Tribune, tak tam byl příběh o mladém Němci, eh, který o tomto tématu hovořil a přitom eh, byl připojen na Facebook a další věci, nebo je používal. Eh, Mladá generace má na tyto věci trošku odlišný pohled a vnímá to více jako otázku osobní odpovědnosti. A opět tady jde o, napří, o naprosto legitimní otázky, jsou zde kulturní odlišnosti, kulturní rozdíly a musíme to společně řešit Dále ehm, určitě tato americká vláda má odlišný pohled na svět než ta předchozí. Ehm, mělo by tady zaznít, že já jsem demokrat a podporuji našeho eh, prezidenta. Myslím si, že pan prezident si je velice dobře vědom toho, že žijeme ve světě spolu s jinými a že nemůže, nemůžeme být tím americkým kovbojem, který diktuje zbytku světa, jak to bude vypadat upřímně řečeno, eh, my jsme vyslali misi Apollo eh, na měsíc právě kvůli tomu, že eh, Sověti měli Sputnik dříve. A tady nám Němci trošku v tom pomohli, <laughs> německý bezpečnostní výzkum, ale bylo to za naše vlastní peníze. A budoucí výzkum, kosmický vesmírný výzkum, je příliš trahý, takže budeme muset spolupracovat na té věci. Dále zachytávání okládání uhlíku, to je také velice důležité v éře klimatických změn. E, tomu se určitě také budeme věnovat, e, budeme v tom spolupracovat. Takže e, za této hospodářské situace, která je velice složitá, samozřejmě je obtížné posouvat věci ku předu někdy. Pokud je o spor Boeing versus Airbus, uvidíme ještě, jak to dopadne. Myslím si, že bychom neměli dělat nějaké státní investice do podpory toho či onoho odvětví či podniku. Já si myslím, že mm, státní investice by měly jít do podpory základního výzkumu, jehož výsledky potom mají k dispozici všichni. A samozřejmě to, co jeden vnímá jako výhodu, jiný nikoli. Pokud je o práva duševního vlastnictví, to je velice silné téma v USA a je to oblast, kde opět bychom měli vzájemně vést diskusy společně. Je pravda, že eh, máme autory, eh, dramatiky, zpěváky, filmaře, A vidíme, že někde potom eh, vlastně někdo to dělá ukradne, prostě to skopíruje. Tak to je jistě třeba řešit. Další oblast, eh, další otázka se týkala eh, možnosti rozvíjení spolupráce, o tom hovořil Reinhardt, třeba výměny pracovníků a podobně. Další věc, která by vás mohla zajímat. U velké části výzkumu v EU vlastně nevíme, s kým přesně spolupracuje v USA. Někde je to vysoká škola, Eh, někdy to jde přes eh, ministerstvo zahraničí. Mývali jsme kdysi organizaci, eh, jmenovalo se to OSTP, vlastně to stále ještě funguje, vlastně o tom rozhoduje prezident. A v rámci OSTP jsme měli podvýbor, který řešil mezinárodní spolupráci. Za minulé vlády, za předchozí vlády, to zatrofovalo, nevyužívalo se to. Já jsem se obrátil na doktora Johna Holdena, aby to oživil, Ehm, on už na tom pracuje, už to má webové stránky, já vám k tomu poskytnu informace. Je to ještě nyní trošku předčasné o tom hovořit, ale doufejme, že opět bude k dispozici tento jednotný portál, takže pokud má někdo zájem o eh, solární energii, o nanotechnologie, může se podívat na tyto jednotné webové stránky a najde tam kontaktní nějaké údaje. Dále, pokud je o naši kancelář v Bruselu, určitě to bychom měli zrealizovat. Jste naši přátelé, Opřímně řečeno máme i e, zákony, které nám to umožňují, ale za toho e, současného klimatu by bylo pro nás politicky velice e, obtížné říci, že budeme navyšovat byrokracii. Takže k tomu asi hned tak nedojde, ale myslím si, že pan velvyslanec Konard by velice rád, pardon, Kenard, měl tady rád úřad pro kontakty s EU, takovéto typu. A myslím si, že něco po tom vašem vzoru tady časem ustavíme. Tím se, myslím, odpověděl na dotazy, které zatím padly. Děkuji, paní Nibler. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Gordone, za to, že jste přišel mezi námi a dal nám možnost diskutovat. Transatlantická spolupráce je jedna z nejdůležitějších spoluprací to je přesně to, čeho jsme si vždy velmi vážili a jsme velmi rádi, že nám dnes dáváte možnost diskutovat. Mám tři krátké otázky. V Evropské unii dlouhá léta jsme eh, budovali evropský eh, výzkumný prostor a při svých eh, zkušenostech v rámci cest delegací a já jsem předsedkyně eh, delegace EU a Arabského poloostrova, tak při těchto cestách eh, jsem zjistila, že naše myšlenka Evropského výzkumného prostoru, naše projekty, které zahajujeme eh, a otevíráme také pro výzkumníky z jiných zemí, není dostatečně populární, není to dostatečně známé. A proto se vás chci zeptat, nakolik z hlediska perspektivy USA vnímá vnímáte naší eh, výzkumnou eh, politiku eh, je Evropská výzkumná rada známá také mezi vašimi badateli? Eh, díváte se na Evropskou unii i z tohoto hlediska? Druhá otázka, kterou mám také v souvislosti s národními eh, situacemi. Eh, ekologická katastrofa v Mexickém zálivu. Jak se o tom diskutuje u vás a jaké důsledky se toho činíte? My Eh, máme podobné problémy také v souvislosti s evropskými ropnými plašinami. Eh, vede to také ke změně paradigmatu u vás? Změníte jim politiku povolování těchto vrtných eh, plošin? My v Evropě se snažíme být restriktivní. Vždy projednáváme všechna možná, všechny možné scénáře a chceme mít především vysokou bezpečnost, než vydáváme dáme povolení. Jak postupujete ve sněmovně reprezentantů eh, USA v této souvislosti? Ještě jiná otázka. Já nevím, eh, u nás v Německu je tomu tak, že 90 podpory pro výzkum je podpora pro sou ze soukromých eh, zdrojů a 10% z veřejných. Jak je to v USA? Jak tam vypadá tento poměr Eh, eh, financování. Děkuji vám za odpovědi. Chtěl bych poprosit všechny kolegy, by byly stručnější, protože jinak eh, vidím potíže všechny ještě uspokojit. Pan kolega Tošenovský. No děkuji, pane Je To pro mě skutečně velmi velký zážitek se setkat na této půdě a vést tuto debatu. Sám jste hovořil, že NASA byla ve své době úžasný motivační prvek pro mezioborové výzkumné aktivity. Vím, že to bylo v době, která si vyžadovala zvláštní přístup, byla to zvláštní doba studené války, zvláštních soutěží a, a složitých her velkého geopolitického ražení. Pro mne to byl, bylo zároveň eh, fascinující mládí, protože jsem to sledoval bez té ideové stránky věci a pro mne jako pro matematika a informatika začínajícího bylo skutečně úžasná oblast vědy. Eh, sám jste hovořil o tom, že eh, je to nové hledání, jak podpořit vědu a výzkum a já jsem, mám takový pocit, možná je to jenom subjektivní pocit, že pouze zůstáváme Eh, u výzev vědy a výzkumu. Velmi se mně líbil ten váš, to vaše hodnocení programu rizika a velké odměny. To je zase nějaká motivační, motivační hm, pohyb. Eh, jakou vy vidíte další, nebo jako vidíte další prostor NASA, která se stala pro mne i určitým symbolem a vím, že i v, eh, ve Spojených státech je to symbolika vrcholného Eh, vědeckého a výzkumného, výzkumné oblasti, ale v poslední době mám takový trochu pocit, nevím, jak to vyjádřit, možná slovo eh, snižování nebo, nebo hledání nové cesty v rámci NASA, že, že je tou cestou, eh, neví se úplně kam, kam jít a to, co jste hovořil, že vesmír je velmi náročný a ekonomicky velmi složitý, nechybí trochu zase nějaká takováto motivace NASA, typu NASA a toho té symboliky, tak aby to nebyl jenom výkřik eh, přesvědčování jdeme za vědou a výzkumem, která, která pokrývá všechno obecné a je to i dotaz na to, jakou vidíte případnou spolupráci eh, organizace NASA a evropských organizací do budoucna. Kolegin Tikau. Kolegyně Tyko. Děkuji. Srdečně vítejte, pane Gordon, v Evropském parlamentu. Ráda bych konstatovala, že v Evropském parlamentu existuje eh, výbor STOA, který se skládá z 13 poslanců a jednoho předsedy. A výbor STOA provádí vyhodnocení návrhu ve vědecké oblasti a pak eh, vyslovuje doporučení, vydává doporučení, takže eh, pomoci mohou pak vytvořit názor jednotlivé výbory. Chci se zeptat, jestli v americkém kongresu existuje podobná instituce, Také jsem viděla, že výbor, jehož jste vy předsedou, je ve své kompetenční oblasti, nepokrývá vnitřní bezpečnost. A chtěla bych od vás vědět, jaké výzkumné projekty existují eh, na poli cybersecurity. Myslím si, že to je důležité do budoucího období. A poslední otázka se vztahuje ke spolupráci na poli eh, mezinárodního vytváření norem. Doufám, že mm, budeme mít dobrou spolupráci se Spojenými státy. Moje poslední otázka se vztahovala k ochraně dat, ale eh, tady už to odpověděl. Nic děkuji. Děkuji. Pane. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám moc krát, že jste přišel do našeho výboru. Je nám velkým potěšením, že jste přišel a na základě reakcí vidím, že existuje dobrý základ pro dobrou spolupráci. Abych se chtěla zmínit o dvou eh, věcech a to v souvislosti s intenzifikací transatlantické spolupráce. Zde, myslím, vaše návštěva je dobře založena. Eh, normálně zde máme hosty, probíhá výměna názorů, eh, potom eh, jsou dobré úmysly, ale ten následný proces trošku pokulhává. Eh, poprvé tedy eh, v souvislosti s vaší návštěvou jsme již stanovili následující krok, který má být realizován v rámci specifického projektu spolupráce a to právě v oblasti výzkumu a vědy. Jedná se o pilotní projekt, který je rovněž podporován kongresem a také námi. Oba partneři budou eh, úže spolupracovat na tomto projektu. Další krok eh, po návštěvě pana Gordona eh, tedy se uskuteční 16. listopadu. dr. Holdren nás navštíví v tento den. Eh, jde o zástupce eh, výzkumu a vývoje Bílého domu a je poradcem eh, prezidenta Obamy. Jde tedy také o podporu inovace a výzkumu v USA. To znamená, že 16. listopadu budeme mít ještě další eh, možnost hovořit se zástupcem USA v našem výboru, eh, takže eh, to bude následný proces. Děkuji vám za tuto informaci. Pane Gordone, máte slovo. Um, you, you ask about the coordination of... Tázali jste se na koordinaci výzkumu mezi EU a USA. Do značné míry vlastně většina toho e, vychází e, z vysokých škol, nejde to předsedání vládou. Já jsem byl v sobotu v Cambridge a tamnější univerzita je přímo, přímo to je spolupracuje s MIT. Čili velká část těch kontaktů je přímo mezi vysokými školami a dále máme tu svoji národní vědeckou nadaci, či nadaci pro vědu, která, myslím, také do jisté míry spolupracuje s vašimi agenturami pro výzkum. A tady, tady je prostor pro koordinaci, zejména u těch velkých témat eh, zachytáváním a skladování uhlíku. Tam už GA eh, to tedy se tomu věnuje, to ošetřuje, ale jinak eh, je tady důležité tlačit na výzkumníky, aby abychom měli eh, reálné výsledky u uhlí. Uhlí určitě se bude využívat ještě dlouho v USA, v Polsku a v dalších oblastech Evropy. Uhlí je také důležitou, respektive zásadní součástí energetické budoucnosti Číny. Takže pokud bychom mohli eh, vypracovat eh, nějaký, vyvinout nějaký mechanismus pro CCS, pro zachytávání a skladování uhlíku, tak by to mělo velké dopady. Eh, dále budeme mít eh, povolení pro jaderné, jadernou energetiku, to vzejde z našeho výboru. Eh, já vím, že to je kontroverzní téma, ale myslím si, že na mezinárodní úrovni bychom se tím také měli zabývat. A když říkám výzkum, tak mám na mysli čtvrtou generaci, tak aby ty elektrárny byly méně nákladné. Dále eh, přepracování odpadu, abychom řešili otázku šíření jaderných zbraní, černého materiálu a dále eh, otázka konečného skladování. Eh, Někdo ještě nemá konečný sklad, který by již fungoval, čili opět tyto nákladné záležitosti možná by se měly řešit mezinárodně a do značné části z veřejných prostředků. Dále pokud je o ITER a mm, Heidren. Tady opět jsme přáteli a platí, že USA si cení svého vlastního výzkumu než výzkumu jiných. Samozřejmě se chceme účastnit mezinárodní spolupráce, ale prostě ta realita je takováto. A pokud je o únik eh, ropy v Pražském zálivu. Tady to je velice závažné téma. Máme pět různých výborů v kongresu, které se zabývají různými aspekty této věci. Sledeme se pravděpodobně v příštích pár týdnech, budeme přijímat zákony. Části toho problému na naší straně bylo, že eh, povolovací proces nebyl dostatečně přísný nedokáže to říct lépe, takže řeknu, že naši byrokraté se neřídili dostatečně pravidly. A prostě příliš vycházeli vstříc podnikům. To je problém. To je problém, který jsme si uvědomili, dojde k určitým změnám. A myslím si, že eh, důležité mít právě mezinárodní normy pro takovéto věci my se nyní, nyní existuje možnost, že se bude eh, u pobřeží Kuby eh, něco podobného eh, provádět a to na nás může mít dopad. Čili já si myslím, že bychom měli mít mezinárodní normy pro povolování takovéto činnosti, mezinárodní standardy, mezinárodní normy pro vrty a já se domnívám, to je můj osobní názor, měli bychom říct se každému podniku, že pokud nebude dodržovat tyto normy, například někde poblíž pobřeží Anglie nebo prostě kdekoliv jinde, tak eh, potom, a to si myslím je univerzální, eh, pokud eh, se nechováte správně u pobřeží Anglie, tak nemůžete provozovat svoji činnost ani u našeho pobřeží. A budeme muset změnit určité postupy. Jinak pokud je o poměr procento výzkumu, cirka dvě třetiny výzkumu u nás provádí soukromý sektor, cirka třetinu veřejný sektor. Nicméně tady bych k tomu něco doplnil, a totiž, že naprosto hlavní procento eh, základního výzkumu probíhá ve veřejném sektor, sektoru. Ehm, soukromé investice potom především se týkají toho, že výsledky základního výzkumu se převádějí do aplikovaného výzkumu. Ehm, mám se také poznámku o o něčem, co na základě rizika, ale už nevím, čeho se týkalo, takže půjdu dále. Eh, NASA. Ehm, NASA jako naše národní stříbro. Ehm, určitě v našem výboru je pro nás velmi obtížné rozhodovat o budoucnosti NASA, pokoušíme se o to a ten problém spočívá v tom, a tady samozřejmě se projeví moje politické přesvědčení, ale za Bushovy éry a již předtím Eh, mělo násle obrovské poslání, větší než nakolik mu byly dány prostředky tak prostě někdy byrokraté postupují. A teď eh, se nám to oslo v rukou. Eh, na sama rozpočet asi 17 miliard eur, ale potřebovala by 23 miliard eur na naplnění svého poslání a svých úkolů. A my se nyní snažíme tedy stanovit a musíme si uvědomit také, jaký je vztah mezi NASA a komerčním sektorem, mezi NASA a mezinárodními partnery, Myslím, že některá z poslankyň, nebo vy jste se zmiňoval také o tom, že ono se to tak trošku jaksi snižuje nebo ubírá nudy. A je třeba se rozhodnout, eh, půjdeme na měsíc nebo na nějaký asteroid, um, kam poletíme. To se musíme rozhodnout nyní, o to se právě nyní pokoušíme. Pokud jde o eh, vaší stoa, váš výbor stoa, my nemáme něco podobného v kongresu. Nicméně prostřednictvím našeho výboru schvalujeme různé typy výzkumu a eh, je to jakýsi signál pro to, kam se má, kterými oblastmi se má výzkum eh, zabývat. Ale nejsme až tak aktivní, abychom naší respektive eh, jsme trošku méně aktivní v tom smyslu, že ponecháme prostě na té naší národní agentuře pro vědu a dalších subjektech, aby sami zcela rozhodovali o tom, jaká byla témata výzkumu. Eh, dále, pokud o mezinárodní normy, ty jsou nesmírně důležité, musí být eh, vedeny ovšem vědeckými závěry, na těch se musí zakládat a doufám, že se nám podaří toho zrealizovat více ve, spolu, ve vzájemné spolupráci v oblasti norem. V americké federální vládě existuje agentura Národní institut pro eh, normy a technologie. Opět to tedy spadá do naší jurisdikce a my se snažíme eh, posílit eh, tuto agenturu, která je neregulatorní, to znamená, že i podniky a, a doufáme, že i jiné země se mohou obracet na tuto agenturu. Eh, já chci eh, tady vzdát hod Niky eh, za toto činnost. My jsme například zahájili program v oblasti měřicích technik a pan prezident Obama k tomu vypracoval celý balíček a Nyní ovšem chce vědět, zda, zda dosáme nějakých výsledků za ty prostředky, které na to byly v rozpočtu vyčleněny. Čili on, je to, on tady vlastně dvojí přístup. Jedna věc, to nám pomáhá politicky, když můžeme říci, podařilo se nám díky tomu vytvořit tato pracovní místa nebo tyto nové produkty. To je potom jasně viditelný výsledek. A druhá část potom je ta, že se musíme lépe orientovat v tom, že dolar investovaný na jednom místě může přinést dolar 10 na jednom místě, ale třeba 3 dolary na nějakém jiném místě. Takže tady vlastně jde o spolupráci mezi EU a naší Národní agenturou pro vědu a další subjekty ve snaze tedy spolupracovat v vědecké oblasti. Niky se zmiňovala o tom, že e, tady přivítáte pana doktora Holderna 16. listopadu, který skutečně nesmírně důležitá osoba e, v oblasti výzkumu. Je poradcem prezidenta Obamy, je to člověk, který se pohybuje v mezinárodním prostředí, je členem také e, anglické královské společnosti a on dobře ví, a ví to i náš pan prezident, že musíme spolupracovat. Politicky za to je to není obtížné, vzhledem k hospodářské situaci, ale s panem doktorem Holdenem určitě budete moci dále o těchto tématech diskutovat. Já bych poděkoval panu kongresmanovi mm, Gordnovi za tento rozhovor, za tuto příležitost vyměnit si názory. Byla to skutečně premiéra a velmi užitečná. Myslím si, že pro obě strany to bylo podnětné a nemělo by to být naposled. Paní Zavalis, už před nějakou dobou ukázala na to, že eh, se musíme postarat o to, jak by tato spolupráce měla eh, být institucionalizována, nebo jak zajistit to, aby takovéto rozhovory eh, byly dál i pokračovaly kontinuálně a nejenom tu a tam. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přijel, děkujeme za to, že jsme s vámi měli možnost hovořit a tímto bych ukončil tento bod programu a popřeji vám vše nejlepší a hezkou cestu domů. We are going to, I think,